že na tomto zasedání budeme pracovat stejným způsobem jako na každé jiné schůzi Evropského parlamentu a i tentokrát budeme mít možnost požádat o ticho a o to, abychom jeden naslouchali druhému. I to ukazuje na to, že všichni jsme si rovni. Je skvělé, že se nás zde dnes sešlo tolik, je to úžasná zkušenost, že mohu s tolika lidmi spolupracovat na vymanění se z krize, protože dnes odpoledne půjde právě o toto téma, jakým způsobem můžeme vybřednout z krize. Práci jsme zahájili v nejlepším okamžiku, protože právě přišel náš řečník, náš první řečník. Vyčkáme ještě chvilinku, aby se mohl usadit. Eh, signore e signori, sono... Eh, Dámy a pánové, já jsem velmi ráda a jsem poctěna tím, že se mohu podílet na koordinaci tohoto zasedání s předsedou interskupiny Adamem Košou, poté co jsme už spolu vybojovali tolik bitev, tolik práce jsme spolu odvedli pro lidi s postižením, takže já nebudu teď ztrácet čas. Prosím vás jen, abyste respektovali řečnický čas, přestože je mi jasné, že váš zápal vás eh, zřejmě povede k tomu, abyste se snažili toho říct co nejvíce, ale já chci připomenout, abyste mluvili co nejkratčeji, abyste tímto také respektovali další řečníky. Takže nebudu tady už zabírat déle času a předám rovnou eh, slovo předsedovi eh, socialistů Hanesu Svobodovi. Grazie, mille grazie. Dear colleagues. Hmm, Vážení kolegové, chtěl bych vám poděkovat všem těm, kteří zorganizovali tuto velmi významnou konferenci. Funguje tlumočení? Aha, the subtitles seem not to work. Dobře, ne, jak se zdá, tak nefungují titulky na plátně. Mám pokračovat, anebo chviličku počkáme? Dobře, takže chvilinku počkáme. Can I something? Yes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 So, I guess. so I think we can, we can proceed. Myslím, že tady můžeme pokračovat. A ještě jednou opakuji, že jsem velice rád, že jste přijeli. Děkuji všem, kteří zorganizovali tuto důležitou akci, protože k tomu bylo potřeba mnoho práce, a angažovanosti a je dobré, že jste mezi námi. Evropská unie je unijí zahrnující všechny, poskytující příležitost každému. Měla by to být unie, která dává každému příležitost. Článek 26 Evropské charty základních práv říká, že uznáváme práva lidí s poštižením a proto musí mít eh, možnost eh, využívat opatření, která zajistí jejich nezávislost, sociální a pracovní integraci a účast na životě společenství. Takže že osoby s postižením mají stejná práva jako každý jiný občan. Ovšem, abychom tato práva zajistili, Evropská unie věnuje mimořádnou pozornost otázkám, které se týkají osob s postižením. Evropská unie samozřejmě není pouze Evropskou unii, tím velkým zastřešením. Toto spadají také členské státy, místní orgány, regionální orgány. Všichni z nich tvoří Evropskou unii a všichni musí respektovat zvláštní potřeby osob s postižením. Toto je tedy hlavní cíl. Měli bychom umožnit eh, naplnit odpovědnost občanství tak, aby všichni měli stejné individuální volby a kontrolu nad svým životem, bez ohledu na to, zda eh, mají postižení nebo ne. V dobách krize, a naše krize, velká krize trvá již eh, pátý rok, ti nejzranitelnější ve společnosti eh, cítí škrty, které provádí vlády. Lidé s, ob- s postižením samozřejmě eh, patří k těm, kteří jsou nejvíce zasaženi, protože jsou první, na které ta situace dolehne, ačkoliv za ní nezodpovídají. Ochrana práv osob s postižením je velice naléhavá, naléhavější než kdy v minulosti. My, naše skupina, ale samozřejmě i ostatní kolegové v tomto parlamentu bojují proti přílišným škrtům a úsporným opatřením. Děláme to proto, protože si uvědomujeme, že tlak na ty, kteří jsou nejpotřebnější, je velmi silný v této situaci. A proto eh, máme mnoho úmluv, například úmluva OSN, eh, která se týká osob s postižením. Vedle těchto úmluv je velmi důležité, abychom, eh, aby nejenom existovaly, ale abychom je také prováděli. Je na čase, abychom zmíněnou úmluvu OSN realizovali. Musíme za to bojovat. Naše charta základních práv hovoří o eh, právu na žití ve společnosti, hovoří o inkluzi a samozřejmě nesmíme myslet pouze na to, že tady máme ekonomickou krizi, máme také sociální krizi, krizi lidských práv, rostou eh, státní schodky, veřejná zadluženost a samozřejmě musíme hledat eh, řešení pro tuto situaci. Ovšem musíme mít také na paměti, že za čísly a procenty se skrývají miliony lidí, kterých se nejvíce dotýká politika vlád eh, úspor, politika úspor. A to jsou právě eh, znevýhodněné skupiny v naší společnosti. Závěrem bych se s vámi chtěl podělit o osobní zkušenost. Ve Vídni eh, jsem mnoho let zodpovídal za městské plánování a urbání rozvoj. A také jsem byl velmi aktivní v oblasti zdravotnictví. Získal jsem mnoho přátel a kolegů z nevládních organizací, kteří bojují za práva a možnosti osob s postižením. Pro mě to není pouze um, politické prohlášení. Já mám svou zkušenost z Vídně, kde jsme se snažili ze všech sil vylepšit eh, životní podmínky osob s postižením. Přiznávám, že to samozřejmě nebylo dostatečné, nikdy to není dostatečné, ale musíme eh, myslet na inkluzi, na to, že všichni musí mít práva a nejenom eh, na papíře, ale i ve skutečnosti. Někdy se zapomíná i na ty nejdůležitější otázky. Je velice důležité, že nyní jste mezi námi tady a je také velmi důležité, eh, je to důležité, že nás vždy upozorňujete na vaše potřeby a na naši potřebu, na to, že my potřebujeme, musíme pomoci těm, kteří potřebují pomoc, protože k tomu naše politika slouží. Máme pomáhat těm, kteří jsou v nouzi. Politika někdy pomáhá těm, eh, kteří Eh, nepotřebují pomoc. My bychom se měli ale zaměřit na ty, kteří potřebují skutečnou pomoc. A není to pouze otázka peněz. Když slyším, jak někdo, eh, ne z oblasti eh, socialistů, ale od jednot zaznívají hlasy, že britský parlament nyní tady, tady jsou velké peníze, které nejsou zdaněny velkých společností a ty společnosti nejsou zdaněny a kdyby to tedy bylo zdaněno, jak se o to usiluje, tak by bylo dobré, aby to šlo ve prospěch těchto osob. Myslím, že tím bychom dosáhli velkého pokroku. Eh, děkuji vám. Mám eh, samozřejmě mnoho povinností, které musím plnit, ale toto byla velmi důležitá příležitost, eh, příležitost, která se dotýká mého srdce a já děkuji všem, kteří zorganizovali tuto úžasnou organizaci. Um. Invitora. A teď eh, dám slovo předsedovi European Disability Forum Frederik Polte, aby nám okomentoval to, co tu slyšel. Thank you. I, I know... Mm, děkuji. Já vím, že jsme ve skluzu a že pan předseda bude muset odejít, takže jak jsem mu říkal, před chvílí, je velmi důležité, aby politické skupiny v parlamentu se spojily a společně více zviditelnili práva lidí s postižením. Více na tom pracovali v parlamentu i v Evropské unii obecně. No, já jsem informoval mm, pana předsedu před chvílí, že chceme poslat dopis všem lídrům politických skupin parlamentu někdy začátkem příštího roku, abychom svolali zasedání eh, všech předsedů stran eh, s naším fórem, aby eh, se zabývali usnesením, které chceme dnes odsouhlasit, abychom viděli, jestli bylo možné skutečně převést do praxe s vaší podporou ve všech institucích Evropské unie to, o čem eh, jsme jednali dnes. No, vy jste říkali, pan předseda parlamentu také říkal dnes ráno i ostatní řečníci, že eh, lidé s postižením platí za krizi, za kterou nejsou zodpovědní. A já jsem říkal, že eh, ta opatření fiskální disciplíny přímo porušují práva, která jsou ukotvena eh, v úmluvě OSN pro práva postižených osob. V době, kdy je ohrožena důvěryhodnost demokratického systému v Evropě, je důležité se aspoň tady snažit nějak přemostit tu propast a přejít od slov k činům. Takže já vám děkuji. Vy jste prokázali uh, svou angažovanost v této věci, takže já vám za to velmi děkuji. Köszönöm szépen eh, az EDF elnökének, hogy kiegészítette. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, předsedovi EDF za jeho další připomínku. A, ehm, a velice mě těší, že tu teď mohu uvítat místo předsedkyni EPP, paní Wortman Kohl. A chtěla bych jí požádat, chtěl bych jí požádat, aby nám tady 10 minut promluvila k otázkám, o kterých dnes jednáme. Thank. If you, if you allow, I just want to make a positive response. Jestli dovolíte, abych chtěl jen zareagovat na to, co říkal pan Varda Kastanis. Samozřejmě pracujeme na tom a jsem si jist, že paní Wortman Kohl eh, bude se mnou souhlasit. Předsedové politických stran se budou těšit na setkání s vámi, abychom mohli jednat konkrétně o tom, co můžeme pro eh, lidi s postižením udělat. Děkuji. Hm, děkuji, Hanesi. A děkuji také kolegu Košovi. Vážení kolegové, dámy a pánové, přístupnost není abstraktní problém ale spíše otázka, která se týká jednoho z šesti našich občanů. Otázka, o které jsme už mluvili dnes ráno. Máme 80 milionů Evropanů, kteří trpí nějakým druhem postižení. Když se podíváme na naši starší populaci, tak tam jsou ta čísla ještě vyšší. Jeden ze tří Evropanů přes 75 let má postižení, která je mm, do nějaké míry omezují. A ta čísla a zřejmě potom ještě rostou. Tato čísla budou stále vyšší jak bude naše populace stárnout. A to znamená v podstatě dvě věci. Za prvé je to samozřejmě otázka kvality života. Těch, koho se to týká. A my jakožto společnost musíme být solidární. Ale stejně důležité je, že tito občané nejsou schopni plně přispívat k naší společnosti což je ztráta pro nás, pro všechny. Jestli dovolíte, udělala bych tu takovou paralelu. Poslední 20 let bylo jádrem evropské integrace jednotný trh. Měli jsme čtyři základní svobody, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Na základě našich evropských hodnot, sociální spravedlnosti, vzájemné úcty a rovného zacházení. Evropská komise ve svých směrnicích a nařízeních, Evropský soudní dvůr ve svých výrocích a Evropský parlament skrze své zprávy bojovali proti překážkám, které existovaly na vnitřních trzích. A tady mluvím o všech těch bariérách, které existovaly, například vzájemné uznávání diplomů, uznávání eh, norem a produktů ostatních států. A abych se vrátila k té paralele, přístupnost zůstává pořád ještě největší netarifní bariérou, překážkou pro miliony lidí, kteří nemohou efektivně pracovat, nemohou přispívat eh, ani využívat eh, našeho jednotného trhu. Nemohou ani fungovat v naší společnosti. Takže to, co jsme udělali pro zboží, pro služby a pro kapitál, jsme nedokázali ještě udělat pro naše lidi. No, musíme v této oblasti zvýšit naši snahu. Já jsem přesvědčená o tom, že toto by mělo být prioritou pro nás, pro všechny. My, jakožto rodina EPP, rodina Evropské lidové strany si myslíme, že volný pohyb zboží je jeden ze základních principů Evropské unie. Naše manifesto, které jsme schválili eh, v Rumunsku před několika měsíci, jasně říká, musíme společně jednat, abychom podpořili dobře fungující pracovní trhy, které budou poskytovat možnosti a vyšší úroveň účasti na pracovním trhu mezi mladými lidmi, staršími lidmi, ženami, migranty, jejich dětmi a také lidmi s postižením. Ve skupině EPP, tedy v Evropském parlamentu, máme aktivní kolegy, kteří musí také bojovat s výzvami, která jim kladou zdravotní postižení. Já bych tady chtěla pochválit jednoho z nich, eh, pana Košu, který tady sedí za stolem a on a další kolegové nám každý den pomáhají v parlamentu sledovat, jaký dopad, dopad mají eh, na postižené lidi velmi konkrétní otázky. Myslíme si, že obecně je třeba jasněji odkazovat na práva osob s postižením. A ve strategii Evropa 2020. To je naše strategie pro to, jak chceme v Evropské unii eh, dosáhnout růstu a zaměstnanosti. Musí to být inkluzivní strategie. A k otázce zdravotních postižení a jak k ním přistupovat. Evropský parlament eh, naštěstí je v tomto zajedno. Jak říkal pan Varda Kastanis, je velmi důležité spojit síly tady v parlamentu, ale také s občanskou společností, s nevládními organizacemi, s vámi, protože společně eh, budeme silnější. Jakožto parlament jsme ve svém usnesení velmi jasně prohlášili, že potřebujeme více politik pro celoživotní vzdělávání, sociální integraci, flexibilnější věk odchodu do důchodu, aby na pracovním trhu bylo dost aktivních lidí. A také velmi jasně jsme řekli, že potenciál všech, včetně postižených pracovníků, je často zanedbáván. Přístupnost se musí stát normou. To nejen v naší ekonomice, ale v celé naší společnosti. Když budete do hotelu, kdekoliv v Evropě, tak si asi neříkáte, jestli je tam teplá a studená voda. A nebo jestli je v pokoji koupelna, to už je normální, ale bohužel ještě není normální, aby všechny hotely byly přístupné. Bohužel ani kanceláře, školy, univerzity, veřejné budovy, silnice, autobusové zastávky také nemusí být přístupné pro lidi s postižením a důsledkem toho je sociální marginalizace, což prostě není přijatelné. Všichni dovolujeme, aby postižení měli často nižší mzdu, než je nutné kvůli nedostatečné přístupnosti. A proto je důležité, abychom ve všech příštích investicích e, toto zapracovali hned do počátečních plánů. A tady musí Evropská unie sehrát zcela jasnou roli. Musíme vytvořit evropské normy, protože jinak e, se bude trh fragmentovat. Členské státy budou zavádět své vlastní normy které často nejsou vzájemně kompatibilní. Navíc evropská legislativa zajistí, že služby eh, tohoto druhu budou méně drahé kvůli úspoře z rozsahu. Evropský trh umožní eh, nové zisky které budou Evropě k prospěchu. A proto si myslíme, že ten evropský zákon pro přístupnost je dobrý přístup k celé věci. Potřebujeme jasná společná pravidla. Nemůže to být otázka eh, dobrovolná, musí to být povinné. Když se poučíme od Spojených států, tam už od roku 1990 je zákon pro osoby s postižením. Dává to právní jistotu společnostem, které mohou tak investovat do budoucnosti. Nutí to existující legislativu, aby byla kompatibilní s těmito normami a to tež by se mělo stát v Evropské unii. Dámy a pánové, Evropská unie už 60 let je oblastí míru, blahobytu a svobody pro miliony lidí. Teď čelíme krizi, ale když se podíváme naspět, stali jsme se skutečným symbolem úspěchu. Ukázali jsme, že země mohou žít a pracovat společně pro společné dobro a já jsem si jistá, že i teď dokážeme ukázat, že máme kapacitu na to, abychom z krize zase udělali růst. Ovšem toho můžeme dosáhnout jen společně. A nejde tam jenom o zaměstnanost a zboží a ekonomiku, ale co je možná ještě důležitější, dostali jsme dokonce Nobelovu cenu míru. Jakožto uznání toho, čeho jsme dosáhli. Musíme být eh, upřímní, dámy a pánové ještě jsme toho neudělali dost. Ještě jsme neintegrovali dostatečně eh, naše postižené a starší občany a já doufám, že kroky, které teď přijímáme, budou prvním a zásadním krokem na tomto poli. Evropa by se měla stát eh, světovým vůdcem a inspirací pro ostatní. Ještě jsme toho nedosáhli, ale můžete počítat s podporou EPP. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí. Köszönöm alelnök asszonynak a hozzá... Děkuji, paní místo předsedkyně. Děkuji vám za váš příspěvek a také za dodržení času. A nyní dávám slovo předsedovi EDF Janisi Varda Kastanisi. Vyslechli jsme si velmi přesnou prezentaci o tom, eh, jak bychom se měli stavět k postiženým, problematice postižených, o tom, jak by měl vypadat Evropský akt o postižených a o tom, že je třeba spojit síly. V roce 2013 musíme dokončit důležité úkoly a bojovat za další. Eh, musíme eh, uzavřít eh, jednání o předpisech o mm, pomoci. Dále je třeba zajistit respektování práv postižených. Evropský parlament se dále bude muset zabývat navrženou legislativou, předloženou 3. září Evropskou komisí problematice dostupnosti. A my budeme usilovat o její rozšíření a zefektivnění, tak aby se to týkalo všech eh, webových stran nabízející služby veřejnosti. Návrhy musí být předloženy do poloviny roku, takže máme toho opravdu hodně. Jsme vám velmi vděční a i vám mohu říci, že to, co jsem řekl předřečníkovi, že totiž zašleme dopisy všem politickým skupinám v parlamentu a pokusíme se, pokusíme se, aby vaše hlasy byly na naší straně v této turbulentní době. A také v souvislosti s prací, kterou společně vykonáváme a s tím, eh, čemu musí čelit postižení v celé Unii. Děkuji vám. teď bych dala slovo Ines Kristýně Cuber, místo předsedkyni výboru pro práci a sociální záležitosti tady v parlamentu. Uh, muchas gracias. Uh, yo voy a hablar en español. Děkuji. Budu mluvit španělsky. Ale my vlastně máme portugalské tlumočení. No dobře. Ehm, takže především chci poděkovat pořadatelům této akce, kterou považuji za velmi důležitou. Ráda bych dodala několik eh, slov nejenom o práci, ale také o mé zemi, o Portugalsku. Když je řeč o krizi, moje země Portugalsko bylo postiženo velmi tvrdě touto krizí a její důsledky na své kůži pociťuje celá společnost. Eh, je pravděpodobné, že lidé postižení to pocituji ještě silněji než ostatní. Ráda bych vám jen vysvětlila, že před rokem eh, výbor, ve výboru, eh, kde pracuji, to je ve výboru pro zaměstnanost, jsme se zabývali s kolegou Alem Košou problematikou zajištění toho, aby šetření nemělo žádný dopad na postižené lidi. Nicméně já se k tomu stavím poněkud pesimističtěji. Domnívám se, že politiky škrtů určitě mají své dopady a to zejména na lidi postižené. Samozřejmě, že postihují pracující a mezi nimi jsou i lidé postižení. A dá se říci, že jsou zde eh, další jaksi obecněji platné potíže, kterým čelí lidé postižení. Je to takové všeobecné utrpení. Domnívám se, že existuje značná mezera mezi lidmi, kteří čelí postižení a zbytkem světa, bych tak řekl Proč? Domnívám se, že hodně by mohlo udělat to, kdybychom měli stejná práva pro postižené která by byla garantována. Eh, možná spíše charitou nežli státem. To by bylo důstojnější pro postižené spoluobčany. No a abych eh, si tuto teorii ověřila, domnívám se, že v situaci, kdy obecně dochází ke zostřování sociální nespravedlnosti, nemůže společnost zmenšovat svůj vliv na společenské problémy. Třeba u nás eh, samozřejmě nastávají škrty a mm, všechno to má vliv na eh, všechny úrovně, kde dochází eh, na všechny, kteří se potýkají s, nějakým, s nějakou formou znevýhodnění. Tato politika ovlivňuje jejich práva. Třeba dochází-li k zmražování penzí, a to se týká také invalidních důchodů, tak mnoho z těch lidí dnes dostává méně než 400 euro měsíčně a to má zcela nepochybně Eh, těžký dopad na kvalitu jejich života. Třeba eh, zvýšení eh, daní, to se týká bolestně všech postižených a samozřejmě také škrtání sociálních dávek a veřejných výdajů. Chceme-li tedy snižovat veřejné výdaje, eh, musíme se bavit také o situacích, kde jde o produkci, řekněme, veřejných eh, děl. A také se musíme zabývat otázkami odstraňování překážek v přístupu, myslím stavebních překážek v přístupu lidí k veřejným budovám. Dá se tedy říci, že současnou politikou nemůžeme říct, že bychom plně přispívají eh, k naplňování Mezinárodní konvence. Já se omlouvám, že to říkám takto otevřeně, ale my jsme v podstatě v situaci, ve které se nám opravdu nedaří tyto problémy řešit. Pokud bychom dokázali mm, vybudovat více sociálně inkluzních programů, které by umožnily integrovat více postižené lidi do trhu práce. Pak eh, těžko lze naplňovat práva, která jsou dle konvence garantována. A na tom se nic nezmění, pokud se nezmění náš obecný přístup k politice. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Alan Fall, který je členem výkonného výboru EDF. Dámy a pánové, vážení přátelé, myslím, že od rána vidíme, že ekonomická krize se stále více stává krizí lidských práv. Zároveň Evropská unie a členské státy uzavřely eh, pakt eh, se svými postiženými občany tím, že eh, přistoupili k úmluvě OSN pro práva postižených osob. Tak jak to udělat, abychom tu úmluvu začali skutečně aplikovat v praxi? V krizi musíme se zamyslet a lépe využívat finančních prostředků Evropské unie. A především musí evropské instituce přijmout víceletý finanční rámec, který bude dostatečně rozhodný a který zajistí i sociální investice, abychom se dostali ze současné sociální krize. Musí eh, dát dostatečné finanční prostředky strukturálním fondům a zjednodušit formality nutné pro účast na nich. Ujistit se, že ty budoucí strukturální fondy budou moci financovat eh, přístupnost a Sociální integraci osob s postižením a také podporovat investice do projektů a transevropských infrastruktur pro větší přístupnost. rozvíjet specifické indikátory postižení, sbírat koherentní údaje, abychom lépe znali sociální skupiny, které jsou nejvíce zasaženy krizí a vytvářet e, řešení pro jednotlivé případy. Evropská unie musí rozvinout e, program investování do sociální oblasti na základě nediskriminace a rovných lidských práv, tak jak to vyplývá z úmluvy OSN. Je třeba, aby ty programy eh, sociálních investic se soustředily na eh, služby a sociální politiky, které umožní inkluzivnější eh, společnost a lepší životní podmínky. Musí podporovat minimální sociální ochranu také e, podle e, Mezinárodní úmluvy o právech e, práce, kde se mluví o základních lidských právech, včetně zeměpisného a finančního přístupu k základním službám, to znamená sanitárním, zdravotním službám, vzdělávání a k sociálním službám, které jsou zcela zásadní pro osoby s postižením, které, které jsou často více vystaveny chudobě než občané bez postižení. Třeba zajistit uh, Eh, přístup hlavně ke zdravotní péči. rovnost by měla být základním principem eh, v této oblasti. Vážení eh, přátelé, my všichni organizace i jednotlivci máme za úkol podporovat lidská práva a bránit úmluvu OSN pro práva postižených osob. Dámy a pánové, Eh, evropští poslanci, vy máte povinnost eh, tuto úmluvu uvést do praxe a vyhnout se krizi lidských práv. Děkuji. Köszönöm szépen a kiegészítő. Děkuji za váš příspěvek. Tím jsme završili první část našeho odpoledního zasedání a nyní se dostaneme k příspěvkům účastníků. Ale než k tomu přistoupíme, chci uvést několik bodů a nastínit, jak Evropský parlament a také já sama a další, jak tedy v té horizontální skupině pro postižení usilujeme o zapojení lidí do úsilí o dosažení práv. Pokud totiž nezahrneme lidi, kteří se dotýká především, nemůže to fungovat. Já osobně pracuji v Evropském parlamentu a to znamená, že bez ohledu na to, o jakém postižení hovoříme, tak pokud postižení lidé chtějí a mohou, tak se eh, je jim umožněno tady, aby se účastnili legislativní práce. A nyní jako spolupředsedkyně eh, bych zahájila debatu a dám slovo panu Osnovi, eh, který je členem výkonného výboru EDF. přijde eh, Erik, člen exekutivního výboru EDF, bych jakožto místo předsedkyně chtěla říci pár slov eh, k tomuto základnímu bodu, totiž eh, jak se dostat ven z krize a jak toto dokázat, aniž bychom i nadále porušovali a pošlapávali práva osob s postižením. Což je věc, kterou jsme vždy uznávali, jak se to říká i v umluvě pro práva postižených osob. Je, práv, je pravda, že chceme se dostat z krize, musíme změnit naší mentalitu a přístup k osobám s postižením. Musíme ocenit bohatství, které mladí lidé a děti eh, s postižením například představují pro celou naši společnost. Ale bude to vyžadovat i konkrétní investice. A určitou snahu, protože závislost to je takové poslední postižení, které ponecháváme, když eh, nebudeme podporovat eh, úplně všechny osoby, i ty, které potřebují eh, větší pomoc. A toto eh, znovu zatíží budoucí generace, pokud to nebudeme řešit. Takže způsob, jak se dostat z krize, musí jít cestou účasti eh, všech osob s postižením na naší společnosti. Účasti organizací postižených osob na politickém životě, na řešeních a na budování budoucnosti, ve které nikdo nebude zapomenut nebo opuštěn. Já tedy nebudu už eh, tady brát více času a zahájím rovnou diskuzi, plenární diskuzi. První osoba, eh, která je tu zapsána na seznamu řečníků, je Erik Olsen. Ale ten tady není. Takže přejdeme dál. Omlouvám se, pokud eh, budou na programu nějaké drobné změny, protože někteří museli urgentně odejít, takže já bych dala slovo Pěrku Malamakimu, což je eh, generální tajemník eh, finské organizace pro postižené osoby a potom Agnes Kováč eh, z Maďarské národní federace pro osoby s postižením. Eh, eh, a chtěla bych vás poprosit, až budete mluvit, abyste se přihlásili, aby vás viděli kamery. On behalf of the Finnish Jménem Finského fóra pro postižené bych rád poskytl odpověď na otázku, jak se vybanit z krize. Dnes dopoledne jsme začali o tom, jak je potřeba, aby v Evropě byl dále jdoucí a silnější European Accessibility Act. A předpokládáme, že impuls, který jde z Evropy, eh, bude mít dopad na úpravy legislativy také v členských zemích. Velice doufáme, že European Accessibility Act uskuteční naděje, na které spoleháme. Dále na základě domácí zkušenosti bych chtěla zdůraznit, že implementace úmluvy OSN je významným instrumentem vybřednutí z krize, protože tato úmluva představuje společný základ pro vytvoření takové Evropy, v níž také postižení budou moci přispívat eh, k společenskému životu na pracovišti, ve škole a jako spotřebitelé na společném trhu. Hovoříme-li tedy o východiscích z krize, nemůžeme než se obracet k tomu, co přislibuje úmluva OSN. A já s lítostí konstatuji, konstatuji, že moje země pořád ještě nedokončila ratifikaci a doufám, že tak učiní co nejrychleji. A ještě k evropské legislativě proti diskriminaci. Hnutí postižených bylo velmi silným faktorem ve vytváření evropského přístupu zlepšujícího současný antidiskriminační rámec. A velice se těšíme na jeho rozšíření. Bolestně nám chybí a bolestně ho potřebujeme zejména v zemích, jako je ta moje, kde legislativní práce této oblasti výrazně zvolila tempo a je to vše kvůli krizi. Nicméně odpověď na krizi je stejná jako v úmluvě. Nic o nás bez nás. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo paní Agnes Kováč a potom Christos Nastas. 15 éve lassú, de pozitív változások indultak el. Již 15 eh, let eh, dochází k pozitivním pokrokům, pokud jde o první zákon o rovnoprávnosti, na navzdory hospodářské krizi. Bohužel ale Jediný problém není krize. Byly tady také omily vlády, což vedlo ke stagnaci, k ústupkům a nejvíce dotčení krizí jsou lidé s postižením, ti, kteří potřebují eh, asistenty a pomůcky a různá pomocná opatření. To vše bylo zrušeno, pokud jde o sociální pojištění, například eh, invalidní důchod, eh, to eh, bylo nahrazeno, nahraženo přechodným řešením, které poskytuje méně příjmů a pokud jde o zaměstnávání osob s postižením, také dochází ke zhoršení situace a je to tak, že lidé s postižením musí často pracovat na běžném pracovním trhu, ale protože se omezuje počet pracovních míst, tak šance lidí s postižením eh, klesají. byly různé mechanismy pro um, drobné pracovní uh, příležitosti na pár měsíců, velmi špatně placené. A když Evropská unie a členské státy za, kdyby zavedly skutečný uh, Mm, zlehčený přístup pro tyto osoby, tak by to umožnilo lepší situaci. Bylo by potřeba to zohlednit v systémech, rehabilitaci, v poskytování sociálních služeb, vzdělávání, zaměstnanost. To vše by mělo být nově koncipováno a zaměřeno. Zdroje, které jsou poskytovány lidem s postižením, to, eh, to není eh, žádná charita, jsou to základní věci Lidé s postižením mohou být zaměstnáni, musíme proto ale něco udělat. Udělejme prosím kroky směrem k inovativní politice zaměstnávání osob s postižením. Potřebujeme činy, nejen slova, potřebujeme eh, skutečnou akci. To je v našem zájmu. Eh, eh, Děkuji. A teď Kristos Nastas z Rady eh, pro postižené eh, v Řecku, její generální tajemník, a potom Václav Kráža eh, z Rady hm, pro postižené České republiky, aby se připravil na příští vystoupení. Takže teď Kristos Nastas. Paní předsedkyně, Eh, vážení poslanci, dámy a pánové, naše země, Řecko, teď prochází nejhorší ekonomickou krizí po druhé světové válce. A postižení a chronické choroby, které by měly být eh, centrem sociální podpory a ochrany, obzvláště eh, v zemi, eh, kde je hodně odlehlých oblastí, protože máme hodně ostrovů, tak tam bohužel teď eh, politické strany a jejich členové tyto lidi nechávají svému osudu. Protože teď v podstatě jen vykonávají rozhodnutí, která vydává trojka. V posledních 25 letech jsme bojovali za práva postižených osob. Vybojovali jsme toho hodně a vše se teď hroutí jako domeček z karet. Veškeré programy, veškeré dávky, každodenní péče, to vše teď je rušeno. Lidé se vrací do institucí, ze kterých se teď za krize eh, stávají příšerná místa. Je to, je to opravdu dosti děsivé a naši postižení občané se s úzkostí ptají, kam, kam půjdeme, eh, k čemu tohle všechno povede, k nějaké sociální eutanazii. Dostaneme se snad eh, do situace, eh, kde budou postižení lidé muset žít na ulicích. Dámy a pánové, za takovýchto příšerných okolností nám ochranu dávají jen dva nástroje. Jednak Umluva OSN pro práva postižených osob a protokol, který ratifikovala naše země, stejně jako Evropská unie. A druhý nástroj eh, jsou orgány a rozhodnutí Evropské unie o implementaci eh, veškerých opatření, která byla přijata pro osoby se zdravotním postižením. Tyto důležité nástroje a jejich využití by mohly ještě zvrátit eh, tuto situaci, která je v současné době stále horší, pokud budou implementovány eh, našimi organizacemi, které mají s tímto zkušenost eh, také skrze naši účast na Evropském fóru. Takže naši evropští kolegové, osoby s postižením, rodiny lidí s postižením žádáme, abyste podpořili náš boj, který je i bojem vaším, protože ekonomická krize nemá žádné hranice. Šíří se jako toxický mrak nad celou Evropou. A naše společná snaha by mohla zvrátit politiky těch, které chtějí zrušit civilizovanou Evropu a lidská práva a sociální stát. Děkuji. Grazie. A teď dám slovo panu Václavu Krážovi eh, z Národní rady pro postižené České republiky a prosím, aby se potom připravil Kristal Prado eh, z Francie. Děkuji za slovo. Eh, dnes odpoledne budeme mimo jiné také schvalovat návrh rezoluce Vize pro příští desetiletí. Chtěl bych zdůraznit tu část, této rezoluce která se týká zhoršení životního standardu osob se zdravotním postižením a jejich rodin v důsledku ekonomické krize. česká republika ačkoliv není zasažena výrazným deficitem veřejných rozpočtů zvolila přísnou restriktivní finanční politiku která se projevila výrazným propadem výkonnosti celé ekonomiky. výrazným způsobem jsou snižovány sociální transfery pro osoby se zdravotním postižením, ale také seniorům a rodinám s malými dětmi. Především podpora mobility osob se zdravotním postižením byla snížena ve srovnání s rokem 2010 o 50 a výrazným způsobem podvazuje schopnost osob se zdravotním postižením v České republice uplatňovat všechna svoje práva. Obdobně došlo k restrikci podpůrných opatření v oblasti aktivní politiky podpory zaměstnávání jako celku, ale především osob se zdravotním postižením. Jsem přesvědčen o tom, že mají-li být naplněny jednotlivé články úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, je nezbytné, aby došlo především k dohodě mezi členskými zeměmi Evropské unie o určitém standardu sociálního zajištění osob se zdravotním postižením podpory jejich zaměstnávání, studia a dalších politik. Členské země nejsou schopny se dohodnout ani na takové maličkosti, jako je upuštění od dálničních poplatků pro osoby se zdravotním postižením ve všech členských zemích Evropské unie. Z tohoto důvodu se domnívám, že naším prvotním zájmem musí být právě stanovení jasně definovaného standardu života osoby se zdravotním postižením. Bez zajištění sociálního standardu nelze uplatňovat jednotlivá práva, která jsou definována v úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Současná krizová situace je zneužívána některými členskými zeměmi EU k odbourávání tzv. sociálního státu. Proti tomu se osoby se zdravotním postižením musí výrazným způsobem postavit. Věřím, že toto naše jednání bude signálem k tomu, aby jsme těmto činům zabránili. Děkuji. Grazie, Václav. Děkuji, Václave. A teď eh, Kristel Prado eh, z Národní francouzské rady eh, pro postižené a prosím, aby se připravil Jose Luis Adocueva ze Španělska. Bonjour, alors. Dobrý den. Jakou strategii zvolit pro vybřednutí z krize? Evropská unie obdržela Nobelovu cenu za mír. Evropská unie je projektem eh, společného soužití, eh, univerzálním projektem. Krize eh, ohrožují soužití, jsou velmi důležitým vlivem na organizace lidského spolužití, ale je možné je překonat s tím, že si všichni vzájemně lépe pochopíme. Existují různé projekty, například nástroj pro vzájemné pochopení umožňuje, aby v každém jazyce Evropské unie se zjednodušily intelektuální nebo informativní eh, texty, i když jsou složité, není to žádná utopie. Projev eh, premiéra na Francie eh, byl převeden do tohoto režimu a pomohl většímu množství lidí pochopit obsah. Takže to umožňuje Evropanům, aby si osvojili více jazyků Evropské unie a usnadnili výměnu mezi kulturami eh, a vzájemný rozvoj, zahrnutí všech aktérů naší demokracie. Eh, tato eh, přístup, přístupnost vlastně umožňuje osobám s postižením, aby na ně nebylo nahlíženo jako na, na lidi s omezenými možnostmi, ale aby byli vnímáni jako plnoprávní občané. Tento program eh, Lépe číst a chápat je také nástrojem k tomu, jak mít více Evropy, jak eh, umožnit rozvinutí tohoto programu ve všech eh, typech nosičů. To je otázka, kterou nyní kladu Evropskému parlamentu. Děkuji. Zvláště bychom chtěli poděkovat za vaši stručnost a za to, jak jste dodržela řečnický čas. A teď dám slovo Jose Luisovi a prosím, aby se připravila Marie Johansson ze Švédska. Eh, buenas tardes. En España, desde hace 30 años, se hizo ya una importante apuesta por. Děkuji. Ve Španělsku jsme ve posledních 30 letech byli úspěšně ve vytváření, ve vytváření eh, asociací lidí se postižením. A pomáhali jsme také eh, rodinám, eh, také, aby rodinám s postiženími byla poskytována taky péče v oblasti školství, vzdělávání a tak dále. Mnoho lidí, kteří mají postižení, jsou také navázáni na školy. My tedy v souvislosti a ve spolupráci také se svazem neslyšících Eh, můžeme říci, že eh, se nám daří dosáhnout dobrých výsledků. 58% mm, eh, neslyšících a postižených chodí do stejných škol jako nepostižení a více než 90% je schopno používat také mluveného jazyka. Mnozí, a je to drtivá většina, používají také služe specializovaných logopedů. V dobách eh, hospodářské krize se nicméně krátí veřejné rozpočty a to se také týká třeba protéz, eh, pomůcek, logopedické pomoci. Je to necelých 0,2 eh, žáků, kteří dosud toho využívali, tak nyní tato pomoc chybí. Jenomže to všechno je důležité pro to, aby se v budoucnu dostali na trh práce a aby mohli být plnoprávnými členy společnosti. Z tohoto důvodu je naše práce důležitá a je třeba, aby jsme byli slyšet. Děkuji. Ještě než dám slovo Marie Johansson eh, ze Švédské federace pro postižené osoby, bych eh, chtěla tady všechny pozdravit a omluvit se, že musím opustit eh, tuto velice zajímavou diskuzi, eh, protože eh, musím už na letiště a ponechám tedy předsedání předsedovi interskupiny Adamu Košovi. Takže teď Maria Johansson ze Švédské federace pro postižené. Tak. Ett tillgängligt och användbart samhälle är avgörande. Děkuji. Přístupnost je velice důležitá. Ehm, je důležité, aby všichni mohli využívat eh, lidská práva a proto se musíme postarat o to, aby různé podmínky různých osob byly zohledněny, aby eh, bylo dbáno na jejich práva. Jde o demokracii a to je předpoklad pro spravedlivou, inteligentní společnost. Stále Slyšíme argumenty, které upozorňují na to, že vše je příliš drahé a proto se těchto opatření vzdáváme. Ovšem lidská práva eh, jsou, eh, nejsou eh, zatížena cenou. U nás velmi často slyšíme, jak je velice drahé zapojit plně do společenského života lidi s postižením. Pan věde, Anderson, vědec, vypočítal pro náš svaz, jaké by nám přineslo výhody, eh, kdybychom eh, dosáhli přístupnosti pro všechny. Pan Anderson vyvodil stejné závěry jako i jiné studie. Zpřístupnit vše pro osoby s postižením se vyplatí. Vyplatí se i ekonomicky zahrnout eh, do života maximální počet obyvatel i postižených. Musíme srovnat tyto náklady také s náklady za vyloučení těchto osob. Musíme umožnit těmto osobám, aby sdíleli náš společný život a proto vyzýváme Evropský parlament, aby tyto závěry byly zohledněny, musí být uplatněny. Je to velmi důležité, především v dobách krize. Musíme něco udělat, nemůžeme zůstat nečinní. A je třeba mít politickou odvahu a přistupovat ke všem jako k rovnoprávným osobám a abychom usilovali o zpřístupnění. Právo na účast lidí na životě nelze ocenit konkrétní cenou. Aktéři, ekonomické subjekty si musí uvědomit, že se pro ně tyto věci vyplatí, že to i pro ně bude výhodné. Chtěli bychom vám také zaslat eh, písemné prohlášení a prosíme, abyste ho připojili k zápisu. Köszönöm a hozzászólást, most pedig átveszem a levezet. Děkuji. A nyní převz, převezmu předsednictví já. Chtěl bych všechny požádat, aby dodržovali časové lhůty, protože mnoho řečníků se hlásí o slovo a musíme dodržet eh, časové možnosti. Zde na obrazovce vidíte, kolik času máte. Prosím, zohledňujte to. A nyní uděluji slovo poslanci z Itálie, Tomaso Daniela. Az osztrák fogyatékos. A zároveň bych chtěl také požádat rakouského delegáta, aby se připravil na své vystoupení. Je to delegátka Bernadette Forstein. Vado. A questo punto del dibattito v této fázi diskuze je opravdu dost těžké eh, říct něco originálního. Nicméně, my jsme tu proto, abychom jasně odsoudili naprosté opuštění sociálních politik eh, pro postižené ze strany italské vlády. Ten princip nic o nás, bez nás byl eh, naprosto pošlapán, porušen a všechno se teď rozhoduje o nás bez nás. Naše vláda bez nás úplně zrušila sociální stát, zredukovala finanční prostředky na sociální politiky eh, pro eh, nesoběstačnost, zaměstnanost eh, postižených a tak dále. Bez nás změnili veškeré sociální systémy a fiskální systémy pro postižené. Bez nás také probíhá eh, kampaň proti postiženým, ať už skutečným nebo falešným, kteří jsou považováni za eh, ty, kdo brzdí rozvoj naší země. A to všechno poté, co naše vláda podepsala úmluvu OSN pro práva postižených osob a co vytvořila organismus pro její implementaci a monitorování. A ve světle toho všeho bychom chtěli eh, vyzvat parlament a ostatní evropské instituce, aby se zabývali právy postižených osob a podporovali je. A proto jsme sem přijeli a myslím, že projev prezidenta parlamentu dnes dopoledne byl v tomto dosti povzbudivý, protože snažit se schodit na postižené eh, dopad ekonomické krize je velice nespravedlivé, velmi nemorální a nelegitimní. My chceme, aby eh, se úplně obrátila politika, chceme, aby se investovalo eh, do sociální oblasti a do postižených, protože pokud eh, tito se budou dobře rozvíjet, tak eh, dobře poroste i naše ekonomika. Jsme zdrojem pro ekonomiku celé planety a abychom dosáhli této sociální revoluce, nemusíme vymýšlet eh, Bůh ví co, stačí se znovu vrátit k principu solidarity a využívat ho pro lidské služby. Solidarita je základem středomorské civilizace a my doufáme, že teď se zase stane eh, výchozím bodem pro všechny sociální politiky. Jsme tu proto, abychom eh, potom to volali. Děkuji. Děkuji vám za tento příspěvek a nyní dávám slovo rakouskému, rakouské kolegyně Bernadette Feuerstein. A také bych eh, ráda požádala poslance Evropského parlamentu, eh, panu Nilse Torvalce, aby se připravil poté. Nyní tedy naše rakouská kolegyně. Já jsem se právě dozvěděla, že eh, naše rakouská kolegyně z určitých důvodů nepřišla, takže náš eh, parlamentní kolega nyní dostane slovo a potom maďarský zástupce. Děkuji vám a dobré odpoledne. Já jsem v civilním životě eh, eh, před sedou organizace intelektuálně pracujících postižených. A e, my tedy e, máme takový slogan, říkáme, že nikdo není znevýhodněný ze své vůle. E, když se setkávám se známi s lidmi, tak se mě ptají, tak jak se daří synovi a já se ptám, a kterého myslíte, mám čtyři. Oni de facto hovoří o mém prvorozeném Linusovi, ale já jsem tady dnes kvůli Kristoferovi, který je můj, mým třetím synem je postižený. To znamená, že místo tedy eh, kombinace chromozomu XY má XXY, což pro něho znamená mentální postižení. Co to znamená? Znamená to, že eh, získat eh, získat zaměstnání je pro něho velmi, velmi těžké a čím dál těžší eh, při současné nezaměstnanosti. Ve většině zemí, kde eh, ta čísla jsou velmi špatná, eh, můžeme říci, že v podstatě není možné zachovat blahobytnou společnost tak, jak jsme zvyklí ve Finsku a ti, kteří mají nějaké nedostatky nebo postižení, tak eh, na ty to dopadá jako první. Proto tedy musíme pracovat, pardon, bojovat za práci a musíme tedy tuto eh, bitvu vyhrát, poněvadž kdybychom prohráli, tak ty výhledy jsou příšerné. Děkuji. Děkuji vám. Nyní bych rád dala slovo Short Pálové z Maďarska a mezi tím prosím, aby se připravila eh, Marian Harkin za Evropský parlament hned poté. Děkuji. Krize a její vyřešení. To je něco, o čem lidé hovoří a v této souvislosti se hovoří o vzdělávání a zaměstnanosti. A všem otázka je, máme k těmto statkům plný přístup a nebo eh, narážíme na čím dál tím více přichází. Je tedy eh, velice důležité, aby vznikl skutečný evropský rámec a tyto bariéry, aby zmizely. Musíme za to bojovat. Myslím, že musíme vycházet z toho, co lidé mohou a co ne. A v oblasti eh, zaměstnanosti bychom tedy měli podporovat eh, různá sociálně ekonomická řešení. Musíme jít ale ještě dál. Je třeba pokusit se o vytváření sítí, poněvadž v době krize Eh, musíme držet při sobě spíše, než mezi sebou soutěžit. Já si myslím, že je velice důležité, aby eh, kromě tedy toho odstraňování překážek bychom měli napomáhat eh, rozvoji a inovativním technologiím. Myslím, že mnozí z nás takovéto technologie potřebují, nebo ty nám pomohou více se uplatnit ve společnosti a v každodenním životě. Děkuji. Köszönöm, hogy eh, figyel... Děkuji. Já eh, děkuji také za dodržení času. Nyní eh, dávám slovo Marian Harkin. A než si vezme slovo, prosím, aby se připravil Ilja Seifert z Německa. Děkuji vám, paní předsedající. Dnes odpoledne hovoříme o implementaci umluvy OSN v době krize. Pro všechny občany, zejména pro postižené, ty, kteří stojí na okraji nebo jsou nějakým způsobem ohrožení, má tedy tato krize, zejména ekonomická, těžké následky. Slyšeli jsme o tom od kolegů z Itálie, České republiky, z Řecka. Tato krize odbourává sociální pokrok, kterého už bylo dosáženo, poněvadž dnes se soustředíme hlavně na ekonomickou situaci a to má velmi negativní dopad na kvalitu života. A my slyšíme, jak eh, se život stěžuje v životě soukromém a rodinném. Je to proto, že máme méně zdrojů, omezuje se péče, omezují se sociální služby a e, zejména se také e, omezuje dostupnost osobních e, asistentů a to znamená konec samostatnosti pro mnohé z nich. A skutečně to je de facto, jak tady můžeme hovořit o svobodě pohybu, když lidé nemají nárok na osobního asistenta. Já bych ovšem chtěla zmínit jeden bod. Minulý týden v tomto parlamentu jsme se seznámili s výročním přehledem hospodářského růstu, který tady nevypadal dobře. A to je věc, kterou nazýváme evropským semestrem a to je vlastně to eh, monitorování plnění dlouhodobých cílů do roku 2020. Bohužel ta naše zpráva se týkala pouze jenom fiskálních a ekonomických záležitostí bez jakýchkoliv sociálních benchmarků, sociálních dopadů politik šetření. A já myslím, že to je důležité, protože znevýhodnění, postižení eh, tady vlastně mizí z našich obrazovek. A já si myslím, že to se musí zvrátit. A to můžeme dosáhnout jedině tím, když eh, ustavíme pevnou vazbu mezi ekonomickou politikou a sociálními benchmarky a sociálními dopady. Děkuji a nyní dávám slovo Iliovi Seifertovi z Německa a zároveň prosím, aby se připravil zástupce italského fóra postižený Pietro Cencioni, který bude hovořit poté. Dnes bylo řečeno mnoho moudrých slov a já to nechci zopakovat, jenom bych tomu dodal tři body. Za prvé, jestliže celou dobu hovoříme o tom, že jsme na sestupu a že eh, zde máme krizi lidských práv, Musíme tedy říci také zároveň, že e, ta umluva OSN je naopak nástrojem pro budování těchto věcí. A že její naplňování může pomoci postiženým i nepostiženým. Další věc, která tady ještě nezazněla. Evropa to není jen Evropská unie. A pokud chceme dosáhnout pokroku, Nemůžeme připustit to, aby země mimo Evropskou unii, eh, třeba balkánské eh, nebo na východ od nás, nemůžeme dopustit, aby se jim dařilo hůře. Za třetí, Německo bylo kritizováno za to, že spolková vláda brzdí splnění páté antidiskriminační směrnice v EU. To je pravda a my se za to stydíme. Nicméně je třeba jasně říci, že všechny organizace postižených v Německu bojují za tuto směrnici a my, až se vrátíme domů, tak to vládě opět připomeneme. A poslední bod. Jestliže se nám tedy podaří naplňovat ten obraz, eh, který načrtává úmluva OSN. Jestliže vytvoříme, vytvoříme eh, obraz člověka postiženého či nepostiženého, ale v každém případě člena společnosti, tak to bude úspěch pro všechny z nás, postižené i nepostižené. Děkuji vám. Děkuji, děkuji za váš příspěvek. A teď bych dala slovo našemu italskému kolegovi. Prosím. A zároveň bych také chtěla požádat eh, zástupce eh, z Francie, aby eh, se připravil. Děkuji za slovo. Děkuji těm, eh, kdo jsou tady. Já chci říci, eh, že lidé s postižením jsou eh, spíše zdrojem a ne nákladem, ale musíte nám umožnit, abychom skutečně využili náš potenciál, abychom prožili důstojný život, protože jinak to bude velká ztráta pro celé lidstvo. Je to ale ztráta i ekonomická, kterou lze vyčíslit my jsme možností dostat se z ekonomické krize. Musíte do nás investovat. Protože škrty e, nejen porušují lidská práva a úmluvu OSN, ale také to e, ve skutečnosti přijde o více peněz, než e, kolik by to stálo, protože neumožnit dítěti, aby bylo vzděláno nebo proškoleno, z něj udělá dospělého, který nebude soběstačný, což znamená náklady pro společnost, která bude potom muset na tohoto člověka platit celý život. Navíc eh, členové rodin, zvláště matky postižených lidí, eh, musí často zredukovat nebo přestat pracovat, aby se mohli o eh, tyto členy rodin starat. Jsou to osoby, které tím pádem zmizí z pracovního trhu. To má také obrovský sociální dopad. Osoby s postižením jsou velkou největší, největší částí populace, která se pořád ještě neúčastní pracovního trhu. A myslíme si, že adekvátní intervence by umožnila těmto lidem dosáhnout soběstačnosti na zbytek života a účastnit se pracovního trhu, čímž by se snížily sociální náklady na tyto osoby. A ještě jsem chtěla říct, že článek 12 úmluvy OSN eh, mluví o tom, eh, že eh, před zákonem tito lidé mají legální právní kapacitu. Co se stane, když osoba s postižením nemůže využívat tohoto práva, protože není schopná mluvit nebo komunikovat na úrovni, která je nutná pro diskuzi o právních otázkách. V úmluvě se říká, že ti, kdo potřebují pomoc, aby mohli přijímat rozhodnutí, by měli dostat nějaký podpůrný systém. Některé osoby s postižením používají alternativní komunikaci nebo používají eh, nějakého tlumočníka. Evropská unie by měla eh, využívat všech těchto druhů komunikace, pokud jsou vědecky podloženy, aby eh, takto přijímala svá rozhodnutí. Děkuji. Franciaországból Maud. Děkuji. A teď eh, z Francie eh, Melody Pia. A ještě eh, předtím, než vám dám slovo, bych chtěla říci našemu španělskému kolegovi, aby se přihlásil. Bonjour, Maudipio. Eh, děkuji. Eh, předsedkyně organizace pro ženy v akci, která bojuje proti všem formám diskriminace a především proti dvojí diskriminaci, eh, které se dostává postiženým ženám. A já chci hovořit o ženách. Chtěla bych, abychom zohlednili násilí nebo ty problémy, kterým čelí ženy. 72 postižených žen je obětí násilí postižených žen. Eh, takže je to téměř dvojnásobek toho, co trpí ženy bez postižení. Toto násilí je jak fyzické, tak také eh, morální a ženy s postižením eh, jsou omeze, omezeny svým pohybem, nemohou si stěžovat. A dále je důležité také zdraví. Postižené ženy ve Francii, ale to se týká i mnoha jiných zemích, nemají tu péči, kterou by si zasloužili, takže je mnoho málo eh, ginekologických služeb, které by byly eh, přístupné pro tyto ženy, příliš mnoho málo mateřských škol, takže být eh, ženami postiženými matkami, tak to jak si je považováno za něco nemožného nebo za jakýsi omyl. Když je žena postižená, tak musí každý den bojovat za to, aby byla respektována jakožto občanka. Dále bych chtěla také velmi silně říci, že když chceme, aby krize byla překonána, tak je třeba, aby ženy byly zastoupeny všude. Postižené ženy musí mít místo ve všech eh, výborech, orgánech. Je třeba, aby tyto ženy nechaly zaznít svůj hlas, protože jsou součástí společnosti, jsme plnoprávnými občankami, máme práva, máme potřeby a pouze společně ženy a muži budou moci změnit pohled na eh, odlišení odlišnost. Pouze 20 postižených eh, žen nachází práci, zatímco u mužů je to 46 takže tady je také diskriminace založená na pohlaví. Takže vyzývám Evropský parlament a všechny výbory, aby se postarali o to, aby postižené ženy eh, byly zohledněny ve všech diskuzích, aby byly přítomny všech debat. Köszönöm szépen. Spanyolországból Děkuji. A nyní Luis Manuel Armanones. A dále bych chtěla požádat posledního řečníka, aby se připravil, a to je pan Petr Lambrecht. A teď má slovo kolega ze Španělska. Jménem rady, která zastupuje osoby s postižením a také jménem svazu zácných chorob se velice těším toho, tom, eh, že zde mohu při, před vámi hovořit v Evropském parlamentu. Musíme neustále zdůrazňovat, že si uvědomujeme, že lidé, kteří mají největší potřeby, lidé s postižením, jejich rodiny a jejich příslušníci, kteří se o ně starají, eh, jsou velmi dotčeni eh, krizí. Ti, kteří jsou v této situaci, za to platí, platí největší cenu. je dotčena i jejich důstojnost těmito škrty. Takže jsou ve velmi obtížné situaci. E, problém není e, pouze v tom, že mají méně finančních prostředků, ale že jsou také osamoceni. E, musíme v naší společnosti Eh, uznat legitimitu eh, těchto osob a toho, že musí plnit eh, své úkoly, musíme zajistit svobodu a rovnost, abychom zajistili důstojnost. A také nesmíme dovolit škrty, které omezují důstojnost osob s tělesným nebo jiným postiženým. Ehm, je třeba, abychom byli velkorysí, abychom spolupracovali se všemi aktéry. Musíme eh, ukázat, že jsme vynalézaví a kreativní a nesmíme eh, jednat pouze úsporami. Je potřeba eh, změnit přístup závěrem bych řekl, že v podstatě v životě existují dvě druhy utrpení. Jednak ty, eh, to utrpení, které musel vyhnout, a to, je, eh, to jsou choroby nebo nemoci. A dále jsou věci, eh, které nejsou vyhnutelné. A to, to jsou tady nevyhnutelné věci, ale jsou i vyhnutelné věci. A tady bychom měli zabránit tomu, aby plně dopadaly na osoby s postiženými. My jsme zvolili poslance proto, aby jsme netrpěli. Děkuji a dále dostává slovo pan Petr Lambrecht z Německa. Máte slovo. Dobrý den. Jsem z Evropské sítě pro nezávislé e, bydlení e, a jsme základní organizace, máme členy v Evropě a velmi na nás dolehla krize od samého počátku. A my jsme tady byli na poplach, snažili jsme se vzbudit pozornost poslanců a evropských institucí. Uvědomujeme si, že občanská společnost eh, tady samozřejmě hraje svou roli, nevládní organizace se snaží dělat své, a, ale nestačí, abychom eh, toto téma dali na program. To, není, to neznamená, že se dějí kroky i v realizaci. Dopady krize jsou opravdu devastující. Co můžeme tedy udělat eh, více, než být na poplach? Musíme se snažit eh, eh, upozorňovat na tuto věc ty, kdo rozhodují a veřejné mínění. A o to usiluje naše organizace a i celá řada dalších jiných organizací. Musíme se snažit ale ještě více. Naší organizaci jsme navrhli text usnesení, který, které by mělo být přijato v Evropském parlamentu. A já samozřejmě chci, aby to bylo jasné. Není to ten text, kterému se také říká usnesení a o kterém se diskutuje a který bude přijat dnes. Naším účelem je předložit usnesení, o kterém by se hlasovalo v Evropském parlamentu. Požádali jsme o spolupráci s některými poslanci, aby eh, nás konzultovali, abychom mohli udělat další kroky. Eh, a chceme také mít otázku k ústnímu zodpovězení na toto téma v Evropském parlamentu. Jednáme se zástupci výboru pro zaměstnanost a sociální věci, aby zařadili tento bod na svůj program, tak aby eh, se to tam eh, řešilo a, a aby nakonec eh, z toho vzešlo usnesení, které by přijal Evropský parlament. A toto je velmi velká ambice eh, pro tak malou organizaci, ale pracujeme na tom tvrdě. Samozřejmě nám pomáhají i jiné nevládní organizace a jiní lidé. Chtěl bych se chopit této příležitosti a této dnešní události, dnešní konference, abych vás informoval o tomto našem záměru a mohl bych poskytnout ještě další informace o eh, tom, co se děje dále. Budu s vámi v kontaktu, protože my budeme potřebovat vaši podporu. Eh, naše organizace pro osoby s postižením budeme potřebovat vaši podporu. Eh, budeme chtít, abyste se obrátili na vaše poslance eh, a na zástupce ve vašich regionech, aby podpořili tuto iniciativu. Děkuji vám za tuto příležitost. My chceme práva, nechceme žádnou charitu. Köszönöm, azt gondolom, nem lehetne jobb hozzászól. Tak eh, já myslím, že lepší řeč na závěr jsme si nemohli přát. Protože tady potřebujeme opatření, iniciativy, které organizace Eh, z reprezentující lidi s postižením mohou skutečně odpovědně vzít do ruky. Eh, my tedy tímto jsme dosáhli konce druhé části našeho plenárního zasedání, trošku jsme to přetáhli pár minut. Nicméně prosím, abychom nadále se snažili dodržovat čas. Teď se dostáváme ke třetímu panelu, ale než to nastane, promítneme si video, bude to vzkaz pana Van Rompoje, předsedy Evropské rady. Tak prosím, pustíme si ho. Todos.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 rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig azt javaslom, hogy haladjunk tovább. Tak, eh, myslím, že dáme technikům čas, aby eh, to vyřešili a mm, půjdeme dál. Takže dovolte, mm, abych eh, vyzvala ty, kteří budou na třetím panelu, aby se přesunuli dopředu. to A todos y a todas. conference is an extraordinary event. It brings to... Dobré odpoledne všem. Tak eh, my eh, zahájíme třetí eh, zasedání. Můžete prosím vás vypnout Hermana van Rompoje, abychom slyšeli našeho předsedu. Yes. Já předsedám eh, ženské skupině eh, žen s postižením ve Španělsku a je mi ctí, že budu předsedat eh, dnešnímu odpolednému, odpolednímu zasedání spolu s jedním z místopředsedů Disability Intergroup Evropského parlamentu Claudio Morganti. Bylo mi řečeno, že úvodem si chceme vyslechnout eh, poselství předsedy Evropské rady Hermana van Rompuye, takže to uděláme hned. No a poté samozřejmě eh, bude čas na to, aby se vyjádřili a okomentovali jeho vystoupení. women, persons with disabilities. Our actions... Dámy a pánové, naše akce, eh, které eh, usilují o eh, zvýšení ekonomického růstu, jsou zaměřeny také na udržení sociálního státu. Evropa je totiž Evropou hodnot a Evropou, která je velice, Evropou hodnot, která je velice blízká našemu srdci a já vám přeji úspěšné jednání. Tak teď se ptám, jestli byste nám mohli pana Van Rompuje pustit ještě jednou. creo que hay algún pequeño problema con el vídeo, así que mientras que eh, tratan de... Tak zdá se, že s videozáznamem máme opět drobný problém. Takže nic a začneme zasedání. A budeme se bavit o svobodě pohybu a občanství eh, postižených osob. A sice z hlediska, jak překonávat překážky eh, v uplatňování těchto svobod a občanských práv. Dnes eh, dopoledne eh, naše španělská skupina odlétala z Madridu ve velmi časnou hodinu. A jeden z našich kolegů Eh, kteří, který má omezenou mobilitu, se na letiště nedostal včas. V okamžiku, kdy dorazil, eh, tak eh, nebylo mu dovoleno vzít si sebou na palubu zařízení, která zajišťuje jeho mobilitu. Ovšem to byl zásah do jeho lidských práv, která mají být garantována v EU. No a v této souvislosti musím říci, že existuje region, kde umluva v lidských právech, o právech postižených byla e, nově ratifikována e, v regionu, kde e, tedy to bylo ratifikováno 24 z 27 členských zemí je zde požadavek, aby zde byla přijata opatření a aby byly jasně rozděleny zodpovědnosti a přiděleny je vládám a organizacím, tak aby se zajistilo to, že tato lidská práva budou platit také pro lidi postižené. Tato umluva obsahuje právě tento princip jakožto jedno z nejzákladnějších garantovaných práv. Je třeba to vidět horizontálně i vertikálně, eh, křížem krážem přes všechny politiky členských zemích, eh, poněvadž eh, také členské země, většina z nich tedy ratifikovala tento nástroj. Toto je jediný princip, kterým je možno zajistit to, aby také lidé postižení byli schopni eh, využívat svých základních práv. Článek 9 mluvy stanoví, že je důležité umožnit znevýhodněným a postiženým lidem vést nezávislý způsob života kdekoliv a s kýmkoliv si přejí. Musí eh, to zasahovat všechny oblasti společnosti, vzdělávání, eh, volný čas, eh, kultura, zdravotnictví a tak dále. Je tedy zcela jasné, v textu umluvy, co je třeba dělat a jaké jsou také požadavky, které musí plnit členské země. To znamená, musí využít všech vhodných prostředků k tomu, aby z postižení lidé měli přístup ke všem příslušným službám, to znamená technologie, informace, komunikace, služby všeho druhu. Todo eso Estamos realmente en condiciones de... Nicméně plní toto členské země. Jsme opravdu si navzájem rovni. Opravdu můžeme všichni využívat těchto základních svobod. Souhlasíte se mnou? No, já myslím, že pořád tady zbývá ještě lecos vykonat. Lidé, kteří jsou postižení v současné době nemohou plně využívat všech těchto práv, jako třeba práva na svobodu pohybu. Prostě na každém kroku narážíme na překážky. Týká se to nás všech, i třeba na cestách v rámci regionu, v rámci jedné země. Čili tato svoboda pro svoboda pohybu pro postižené opravdu může být ohrožována takovým způsobem, jak to zažil dnes ráno náš kolega, protože třeba potřebují určité vybavení, mobilní telefony nebo vybavení pro jiný druh mobility. Máme opravdu všichni stejný přístup ke zdravotnickým zařízením, k veřejným službám v EU, v, každý ve své vlastní zemi, každý ve svém vlastním městě. V loňském roce jsme zveřejnili dokument nazvaný Svoboda pohybu. A v něm se dočtete, co je třeba dělat, aby se překonaly ty závažné překážky v přístupu k významným službám, důležitým službám pro lidi postižené. Evropské instituce sáhly tedy k významné iniciativě v oblasti dostupnosti. Aspoň takto eh, se o tom dnes eh, hovoří, jenže jak dlouho bude eh, trvat, než to uvidíme v praxi. Komise se zavázala a já doufám, že v únoru už to bude skutečností, udělat něco pro to, aby se zajistilo, aby ten rovný přístup byl zajištěn. Musí tam mít podobu aktu parlamentu a musí obsahovat příslušné ambice, eh, tak aby se článek 9 úmluvy mohl uvést život. Žijeme v důležitých časech. Dnes se právě zveřejňuje, nebo v této době se zveřejňuje eh, návrh eh, zákona o přístupu k webovým stránkám je to prostě tak, že lidé postižení nemají k těmto službám na internetu opravdu rovný přístup. Evropské fórum pro postižené dělá vše, co je v jeho silách, aby podpořila, podpořilo práva lidí s postižením. A také třeba říci v oblasti veřejných zakázek, a to projednoval zdejší výbor pro společný trh, tak tady je tento problém řešen třeba v souvislosti s zaměstnaností. Příští rok máme rok občanů, rok občana a je tady opravdu spousta věcí, které Eh, lidí, eh, lidí, kteří jsou eh, postižení, prostě nemohou tak snadno využívat. Mnozí lidé prostě nejsou uznávání, nemají tuto rovnost jako, jako lidé nepostižení. A je to v oblasti rodiny, manželství, bankovních účtů a tak dále. Čili tady skutečně je před námi ještě obrovský kus práce, mají-li být skutečně eh, eh, všechny příležitosti rovné jak pro muže, tak pro ženy a tak i pro lidi s postižením. Také se to týká problematiky zdravotnictví, eh, mateřství a tak dále. A já doufám, že dnes si budeme moci vyměnit myšlenky a návrhy, které nám pomohou vybudovat Evropu, která je doopravdy svobodná a otevřená a uznává všechna základní práva i pro lidi eh, postižené. A nyní já předám slovo paní Sirpě Pietikainen a omlouvám se za možná ne zcela správnou výslovnost. Paní Pietikainen je místo předsedkyní výboru pro vnitřní trh zde v Evropském parlamentu. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much and, uh... Děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji za možnost tady mluvit o té otázce přístupnosti a jak ji řešíme na výboru INTE a tady v parlamentu. Za prvé bych chtěla velice stručně se zmínit o dvou základních myšlenkách, o kterých se tu dnes mluvilo. A to je ta otázka ústavních práv. Že tady mluvíme o ústavních právech, která jsou subjektivní práva, a říkám to proto, že e, tohle je důležité, když vytváříme legislativu. Je to věc, která je ukotvená a zaručena smlouvou. Je to něco povinného pro komisi i pro parlament, když vytváříme legislativu. Není to nějaký fakultativní, dobrovolný aspekt, přesto že se o to tak často, že se to tak často zapomíná. A za druhé bych vám ráda připomněla společnou práci nás i parlamentu na směrnici proti jakékoliv diskriminaci. Já si myslím, že to by měl být takový hlavní cíl, takový hlavní nástroj, protože tím bychom mohli řešit v podstatě veškeré otázky týkající se přístupnosti a osob eh, se zdravotním postižením i další základní ústavní práva. Třetí taková obecná myšlenka, protože tohle jsou takové ty obecné zásady, které platí ve všech sektorech, ve všech otázkách, které tady řešíme. Tak ta třetí myšlenka, tam jde o ta prostředí, která umožňují různé věci a o pozitivních akcích. Takže tady nejde jen o to odstranit překážky, které v této chvíli existují, ale také nám jde o to zajít ještě kousek dál a provádět pozitivní aktivity, které umožní postiženým osobám rovnost s těmi ostatními. Tak a jak je tohle propojeno s otázkami, na kterých teď pracujeme na INTE? Máme tady otázku státních zakázek, práv pasažérů a tu otázku přístupnosti. Jednak mluvíme o subjektivních právech a o jedincích. Takže nejdůležitější je tam ta otázka účasti. To znamená, že když je přístupnost definována, mělo by ve veškeré naší legislativě stát, že jednotlivé skupiny postižených osob by měly být formální součástí konzultací, když se vytváří priority, když se rozhoduje o tom, co vlastně je přístupnost a nebo nepřístupnost. Je docela těžké eh, tuto strukturu vytvořit v naší legislativě, protože my jsme ji původně takhle neplánovali. Když začnu tou otázkou eh, státních zakázek, tak za prvé je tady samozřejmě skutečnost, že potřebujeme zajistit kvalitní zboží i služby pro všechny naše občany. Eh, dobré hospodářské prostředí, eh, dobrou sociální a environmentální zodpovědnost, to jsou všechny takové základy To je něco jako dobrá cena. Když potom něco kupujeme, tak je otázka následujícími, jakožto jedinci. Když si kupujeme služby, jsme všichni odlišní. A vždy bychom měli se podívat eh, eh, a konzultovat s odlišnými skupinami, které mají různé potřeby, různé zájmy. Takže když Například poskytujeme bydlení nebo no, informační služby nebo hm, veřejnou dopravu, zdravotní péči, prostě veškerou škálu veřejných služeb. Tak během toho zadávání zakázky bychom měli vždy konzultovat konečné uživatele a aktivně jednat s různými skupinami. To znamená konzultace eh, s nevládními organizacemi, s organizacemi, které pracují s postiženými. Ale nejen to, měli bychom se snažit i aktivně zjistit, já nevím, různými pohovory, různými průzkumy, eh, o jaké muže a ženy se jedná eh, a jaké postižení mají a co si představují, co chtějí od těch služeb, a jak jakožto eh, lidé mm, prožívají ty pozitivní akce, které jim mají zjednodušit přístupnost ke službám. Takže bychom to vlastně měli celé převrátit, celou tu plánovací proceduru. a začít vlastně u těch konečných uživatelů. A za druhé, je tady i otázka dohledu nad kvalitou poskytovaných služeb. Protože eh, často eh, ten úředník, který vlastně tu zakázku zadává, to znamená kupuje tu službu, není ten, kdo ji bude potom užívat. Takže otázka, kdo má vlastně právo dohlížet na kvalitu těch poskytovaných služeb. To znamená, že máme velmi odlišné skupiny lidí. Máme osoby s nějakým kognitivním postižením nebo s komunikačním postižením. Tam není úplně snadné, aby ti to lidé znali dobře svá práva, aby bylo jasné, co vlastně bylo slíbeno, jaká kvalita služby a jak je možné eh, se domoci svých práv žádat kvalitu v případě, že ta služba není tak kvalitní, jak eh, měla. Nebo když neodpovídá prostě potřebám osoby, pro kterou je ta služba vytvořena. Takže my teď o tom ještě pořád jednáme, ještě hodně otázek v této směrnici je nedořešených. Chceme najít nějaké změní článku, které by jasně stanovilo role organizací, které pracují eh, například s postiženými osobami, aby prováděli tento dohled. To znamená, že ve chvíli, kdy budou identifikovány, budou mít právo navštívit eh, ta místa poskytování služeb, provést různé průzkumy eh, mezi konečnými uživateli služeb, prostě nazbírat eh, různé zkušenosti a potom, když to bude nutné, mohou upozornit poskytovatele služeb nebo poskytovatele zboží nebo veřejný orgán, který je za tuto službu zodpovědný, že ta služba třeba není kvalitní a to myslím vážně, my v podstatě potřebujeme lépe si vyslechnout potřeby různých skupin, různých eh, postižených osob, protože často tam není snadná ta komunikace, potom jsou to často malé skupiny a v případě mm, některých služeb eh, je může využívat jen velmi omezený počet lidí. Mm, takže jejich hlas eh, není příliš silný On nemá dostatečný dopad na celý proces. Takže tři prvky, eh, které navrhujeme u té legislativy pro státní zakázky. Jednak, aby ta strategie zadávání veřejných zakázek hm, vycházela z určitých pravidel a aby součástí té strategie byla také povinnost pro úředníky, případně pro politiky, provádět aktivní slyšení, zjišťovat, jaké jsou priority a potřeby uživatelů. S důrazem na potřeby eh, lidí se zvláštními potřebami. Potom je tady ta druhá otázka, o které jsem mluvila, to znamená právo organizací, aby organizovali. Promiňte, eh, prosím vás, nemáme moc času, takže ještě minutku a už to prosím uzavřete. Ano, už to uzavírám. A na závěr Nakonec tady je právo eh, toto vše uvést do praxe. Takže to jsem chtěla říci k veřejným zakázkám a pak bych ještě chtěla říci, že otázka e, přístupnosti e, je další na řadě. Ráda bych měla vaše připomínky k průzkumu komise, kde se ukázalo, že jen 10 veřejných webových stránek, které tedy poskytují veřejné služby, je e, přístupných lidem s postižením. Víme, že stále více služeb se teď e, poskytuje po internetu, takže to je velká otázka ústavních práv a potom je tady ta otázka e, práv pasažérů. Tam bychom se měli soustředit na zjištění služeb, zjištění potřeb mm postižených osob, pasažérů. Eh, to tady k tomu zdůraznil parlament. Děkuji. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora... Děkuji vám. A teď má slovo Pekka Tolminen eh, za eh, Evropské fórum pro postižené pokladník. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, jestli tady mluvím do pokladník fóra, no ale a jedno, já se budu snažit mluvit stručně. V současnosti existuje příliš mnoho překážek, které neumožňují postiženým osobám, aby využívali eh, práva volného pohybu. Například mají velké potíže s tím se dostat k celá základnímu zboží a službám tak snadno, jako všichni ostatní evropští občané. Příručka, kterou EDF vydalo v tomto roce, Eh, jasně popisuje různé překážky, se kterými se musí potýkat eh, postižené osoby. Navíc mm, současná situace v jednotlivých členských státech, co se týká přístupnosti, je velmi odlišná, což vede k velmi fragmentovaným pravidlům po celé Unii. což ještě více podrývá volnost pohybu evropských občanů. Osoby eh, se zdravotním postižením eh, mají právo volit a být voleny stejně jako všichni ostatní občané. Nicméně eh, ještě pořád nám mnoho právních i fyzických překážek brání v tom plně se účastnit politického procesu. Například například účastnit se eh, ve volbách do Evropského parlamentu a eh, do městských částí, což jsou práva evropských občanů. Potřebujeme pomoc od Evropské unie. konkrétně schválení ambiciozního legislativního návrhu, přístupným službám a zboží. Tady mluvím o tom takzvaném zákoně pro přístupnost. Tam by měla být jasná a detailní definice přístupnosti a široká škála, která zahrnuje požadavky na přístupnost ve specifických odvětvích. A také by tam měly být nějaké mechanismy sankcí. aby bylo možné podávat zprávy, případně uvalovat sankce, pokud nebude legislativa pro přístupnost dodržena. Podpora EU je potřeba k tomu, aby otázka přístupnosti byla také dostatečně eh, zohledněna v případech zadávání státních zakázek a ve strukturálních fondech. A co se týká přístupnosti, tak EDF si je jisto, že, Evropský, že Evropská komise se v rámci digitální agendy pro Evropu hodná, hodlá v tomto angažovat a mm, bude tak činit i nadále. A přispívat ke schválení ambiciozní směrnice, která pokryje přístupnost eh, webových stránek veřejného sektoru, ale také sektoru soukromého. Podpora evropských institucí ve všech těchto otázkách ukáže, že Evropská unie se hodlá angažovat v implementaci umluvy OSN pro práva postižených osob a pro volnost pohybu všech svých občanů s postižením. Děkuji. Eh, muchísimas gracias, Peka. Děkuji, Peko. Já bych vám chtěla říci, že na to zasedání přijde pan Claudio Morganti. Jak už jsem říkala předtím, je to místo předseda interskupiny eh, pro postižené osoby v Evropském parlamentu, který nám bude eh, pomáhat při řízení druhé části tohoto zasedání té otevřené části, eh, kde vy budete mluvit, takže já myslím, že nám velice pomůže a předem mu děkuji. A ještě než přejdeme dál, bych si chtěla vyslechnout vystoupení místo předsedkyně Evropské komise, která se zabývá digitální agendou, tedy paní Nelly Cruz, eh, která eh, na nás bude mluvit eh, přes video. Takže počkejme chvilku. With you at the European... Velmi ráda bych byla společně s vámi v Evropském parlamentu a ráda si poslechla eh, některé nové pozitivní novinky. Všichni víte, eh, že mnoho lidí nemá přístup ke službám online, k některým webovým stránkám, protože ignorujeme eh, jejich potřeby. Přitom řešení může být tak jednoduché a o tom je celé mé sdělení. Internet nabízí mnoho nových služeb a možností. Otevírá obrovské sociální a ekonomické možnosti přes e-government až po kontaktu s rodinou a přáteli, e, zdravotní péčí. E, to je vše, co lidé mohou eh, získat online. Dovedete si představit, jaké by to bylo, kdybyste neměli tyto možnosti, například protože eh, nevidíte dostatečně dobře nebo nedokážete eh, dobře používat klávesnici abyste mohli každý den používat webové stránky. A lidé s postižením, pro ty je to nedostupné velmi často, i když existují řešení eh, snadno přístupné webové stránky se snadnou interakcí, ovšem implementace v Evropě zatím ještě byla nedostatečná, eh, pokud, i pokud jde o webové stránky, které poskytují státní služby. Některé členské státy už zavedly sice pravidla, ale jsou často nedostatečná nebo nekonzistentní. A ti, eh, kteří opravdu chtějí efektivně tuto věc na trhu řešit, eh, tak naráží na celou řadu odlišných standardů v různých eh, evropských zemích. Já bych chtěl ten problém napravit a chci, abychom šli příkladem. My zajistíme přístupné webové stránky pro osoby s postižením, ať už hledáte o pracovní místo nebo se chcete eh, přihlásit na univerzitu, nebo eh, usilujete o jiné věci. My budeme mít konsistentní standard a náš návrh umožní eh, poskytování takových řešení. Bude to stimulovat trh, který už v tuto chvíli je hodnotný 2 miliardy euro a lidé takto budou mít přístup k podstatným vládním službám a digitální agenda zajistí rovné příležitosti a rovný přístup všem. Samozřejmě, všechny webové stránky jejich eh, eh, rozhraní by měly být plně přístupná eh, nejenom u základních veřejných služeb. A já doufám, že naše iniciativa eh, se potom přenese i do těchto oblastí. Musíme eh, toto zpřístupnit všem, všechny tyto možnosti, musíme usnadnit poskytovatelům ta řešení nabízet. Dnes činíme důležitý krok vstříc tomuto cíli a já doufám, že všichni společně se mnou budete chtít tohoto cíle dosáhnout. Velmi se těším na výsledky této konference. Doufám, že budete mít plodnou diskuzi o tom, jak provádět, realizovat práva lidí s postižením v Evropě. Muy bien, pues llegamos a la parte plenaria. Dobře, tak teď se dostáváme k plenární části a k plenární diskusi. A mm, je čas předat eh, předsedání panu Morgantimu, který eh, bude teď eh, vyvolávat jednotlivé řečníky. Děkuji. Grazie. Tato Děkuji. Mm, přeji všem dobré odpoledne. Vítám vás tady. Omlouvám se, že jsem se nemohu zúčastnit celý den, ale byl jsem zdržen v Itálii. Mm, měl se tam, měl se tam práci. Každopádně jsem velmi rád, že se mohu účastnit eh, této části eh, zasedání, které se věnuje mobilitě postižených osob. Je to rozhodně eh, jedno z nejvíce relevantních témat. Já sám jsem na tom pracoval. Chtěl jsem se osobně účastnit interskupiny pro postižené osoby jakožto místo předseda. Jsem na to velmi hrdý a chtěl bych v Evropě, ale hlavně v naší zemi na tomto pracovat. A chtěl bych vám říci, oni říkají, že mám mě, takže já se budu držet těch pokynů, ale chtěl bych vám přece jenom uvést pár úspěchů, kterých se mi podařilo dosáhnout v naší zemi. Například eh, se mi podařila eh, jedna věc. V Itálii eh, jsme ještě před několika měsíci byli jsme jeden z málo zemí, možná jsme byli jediná země, <laughs> která ještě neměla eh, legitimaci pro přístup eh, mm, na parkování, na parkoviště pro postižené osoby. Měli jsme takovou mm, legitimaci, která fungovala v Itálii, ale nebyla mezinárodní, nebyla přijímaná v ostatních evropských zemích tato legitimace postižených osob. A já jsem na tom tedy hodně pracoval a tato iniciativa byla tedy první v Itálii, která vedla eh, k výsledkům. Podařilo se nám dosáhnout té mezinárodní legitimace pro postižené osoby. Hmm, právě eh, v našem městě eh, byla ta legitimace mm, používána nejdříve, takže já jsem velmi rád a hodlám i nadále pracovat na osvětě na těchto tématech. Jednak eh, si myslím, že je třeba hlavně eh, zviditelnit tuto otázku v Evropě, v Evropské komisi a ve členských státech. A na druhé straně musíme také dělat osvětu mezi našimi občany. Aby si naši občané uvědomili, jaká mají práva, jaké mají možnosti. Také v Evropě hm, Protože i z Itálie často naši občané vnímají Evropu jako něco, co je daleko a co nám moc nepomáhá. A přitom eh, si myslím, že i v tomto má Evropa důležitou roli a eh, bude mít stále větší zodpovědnost v budoucnosti za tyto otázky. Je to normální, jsme v Evropě, takže eh, budeme na Evropě stále závislejší a Evropa na druhé straně má za úkol, řekněme, na tomto pracovat, eh, stejně tak my, europoslanci, abychom všichni měli stejná práva. Takže já vám znovu děkuji za to, že jste sem přišli a teď bych dal slovo Veře Borbalovt z Evropské eh, konfederace pro postižené osoby a jejich rodiny. Good afternoon. My name is Vera. Dobré odpoledne, jmenuji se Vera a eh, zastupuji Federaci osob eh, s postiženým mozkem nebo poškozeným mozkem a rodinnými příslušníky. Ehm, Mozek je velice důležitý pro všechny naše vnitřní orgány i naše aktivity. Více než 2 miliony, 2 miliony obyvatel každý rok přežije nehodu, která nějakým způsobem ovlivní fungování mozku a každý den eh, velký počet eh, žije s tímto eh, postižením. Většinou jsou to mladí lidé, mají před sebou dlouhý život a čeká je nová překážka a bez eh, většinou žijí doma a eh, miliony lidí zkrátka nemá možnost být plnoprávným občanem. Eh, postižení mozku je často neviditelné a důsledky jsou pro ostatní lidi často velmi pochopitelné, protože se postihují především kognitivní funkce důležité pro každodenní život, například schopnost nalézt cestu zpět domů nebo komunikovat. Je vědecky prokázáno, eh, že tyto osoby eh, mohou eh, získat lepší kvalitu života, pokud jsou ošetřováni v nemocnici a ve společenství vhodným způsobem, neomezeně. Ovšem bohužel tak tomu ve většině evropských zemích není. Některé země Eh, vlastně nepřihlížejí k existenci tohoto problému, anebo k tomu přihlížejí, přihlíželi, ovšem kvůli krizi eh, se eh, tedy tomu nevěnují ještě tak jako v minulosti. Je tady velký rozdíl mezi konvencí OSN a realitou těchto osob. Proto vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby učinili kroky pro to, aby tito lidé s tímto postižením eh, nebyli ponecháváni eh, stranou bez pomoci. Eh, chtěli bychom spolupráci, ne aby se rozhodovalo o nás bez nás. Hola. Teď dám slovo Filipu Sadzalovi, francouzské rady eh, pro postižené osoby pro evropské otázky. Dvě minuty. Merci, monsieur le président, de me donner la... Děkuji, pane předsedo, Chtěl bych zúraznit dvě věci, které jsou podle mého názoru naprosto zásadní a které tady zatím ještě dostatečně nezazněly. Všichni jsme pochopili, jak důležitá je umluva OSN a pozitivní vliv, který může být na každodenní život postižených osob v Evropě, pokud bude dobře uplatňována. Ale aby tak tomu bylo, je potřeba, aby byla závazná. Je třeba, aby eh, opravdu měla eh, dosah na normy. Eh, postižené osoby eh, jsou na tom tak, že některé členské státy si pouze poskytly dobré svědomí tím, že schválili umluvu a příliš rychle eh, se snaží tyto věci obejít, neuplatňovat je. Rozhodnutí eh, francouzského státu eh, z 2. července 2012 ukazuje, že některé články umluvy nejsou aplikovatelné v naší zemi, protože nejsou dostatečně přesné. Ve skutečnosti jsou zatím finanční důvody, které vedou naši vládu k tomu, aby tato umluva nebyla aplikována. Přáli bychom si tedy silnou podporu Evropské unie proto, aby tato umluva opravdu ovlivnila legislativu tak, aby eh, každé národní pravidlo eh, bylo eh, prosaditelné, je vlastně nadřazené národním pravidlům a každý členský stát, který podepíše umluvu, to potom musí realizovat ve své legislativě, upravit ji. Eh, sociální věci jsou ovšem v pravomoci členských států a to samozřejmě brzdí aplikaci úmluvy. To je bez pochyby otázka, kterou musíme eh, řešit, protože jak dnes řekli mnozí řečníci, sjednocená unie ve fiskální a sociální oblasti umožní lépe aplikovat úmluvu. Přáli bychom si, aby měla opravdu závazný charakter a přáli bychom si, aby kdyby nebyla aplikována asociace postižených osob, mohly se odvolat tak, aby tato umluva byla skutečným závazkem povinností pro ty členské státy, které ji budou aplikovat. Děkuji vám eh, předem za podporu, tak abychom v budoucnosti dosáhli tohoto cíle. Další eh, řečník Antonius Čarokopos, eh, tajemník Řecké federace eh, pro postižené osoby. Dvě minuty. Děkuji. Hm, pane místo předsedo, pane předsedo EDF, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro mě je velkou ctí na moci být tady v Evropském parlamentu jakožto jeden z zástupců eh, naší Národní federace pro postižené osoby. Brzy má být eh, schválen Evropský akt eh, pro přístupnost, eh, což je podle nás veliký milník. Je to věc, na kterou čekáme, protože to změní celé prostředí a naším cílem je zajištění opravdu rovných podmínek soběstačnosti a možnosti jednat samostatně pro postižené osoby. V zásadě se jedná o přístup do společnosti o rovné příležitosti pro všechny a nediskriminaci. A je velice důležité jasně říci, že posílení těch ustanovení pro přístupnost je eh, úkolem všech vlád Evropské unie podle článku úmluvy OSN pro práva postižených osob. Tato úmluva je první mezinárodní smlouvou eh, v oblasti lidských práv, kterou podepsala Evropská unie a pokrývá eh, veškerá práva ekonomická, kulturní mm, a další. Když eh, vezmeme v úvahu, jak těžce byly osoby s postižením eh, zasaženy současnou ekonomickou krizí. Je jasné, že je třeba eh, jim poskytnout větší ochranu a myslím, že je skutečně urgentně nutné, abychom eh, se všichni zhlukli kolem myšlenek Evropského fóra pro postižené osoby a snažili se zvrátit tento nepříznivý vývoj. Myslím si, že bychom měli volat eh, po spravedlivé společnosti založené na vzájemném respektu. A na závěr bych ještě chtěl dodat, že ta otázka přístupnosti, eh, která je většinována eh, s osobami s postižením, se ve skutečnosti týká všech, protože to, aby jedinec mohl sám sobě stačně, pohodlně používat různé infrastruktury a služby a zároveň být informován, to je zcela základní lidské právo na sebeurčení, na které má nárok každý evropský občan. Děkuji za vaši pozornost. A teď dám slovo Žánu Luku Simonovi, předsedovi uh, Disability People's International. Dvě minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Schromáždili jsme se zde na třetí ročníku Evropského parlamentu postižených osob, abychom opět potvrdili naše práva a také to, jak my osoby s určitým omezením prožíváme krizi, ale už dlouho, možná už od našeho narození, jak jsme se naučili ji překonat, vyřešit a dospět k osobnímu rozvoji na vstory této neustálé krizi. Jsou tady odborníci na eh, alternativní řešení, a to jsme my. A jedno z řešení pro krizi je připomenout eh, všem, že máme schopnosti a všechny osoby, eh, které se učí eh, přispět společnosti navzdory eh, všem eh, problémům, které potkávají. My jsme si vypracovali určitou expertízu, dopracovali jsme se k ní a nyní to může být nástroj ve prospěch celku. A k tomu potřebujeme skutečně zahrnující politiku, participativní, aby ehm, vlastně to nebylo používáno pouze občas. Je třeba abychom nemuseli pracovat pouze dobrovolně, ale abychom eh, byli oceňováni eh, za to, čím přispíváme společnosti. Potřebujeme, aby kritéria byla stanovena, eh, která budou stanovovat tuto aktivitu, ačkoliv tedy většinou to tak není. Většinou jsme pouze jenom přizváni jakožto eh, si pozorovatelé, ale my se musíme účastnit eh, celého toho procesu. Aby to bylo produktivní, tak potřebujeme, abychom eh, to tady, aby, aby to bylo podpořeno a definováno tak, abychom se mohli zapojit a k tomu potřebujeme samozřejmě také příslušné finanční prostředky. Děkuji. Eh, prosím, když začnete mluvit, nebo než začnete mluvit, tak se přihlašte, aby vás mohla najít kamera. Děkuji. Další řečník je Jimmy Bolding. Dvě minuty. Thank you, Chair. Ladies, gentlemen, members of parliament and delegates. existují ovšem instituce, kde jsou lidé zavření proti své vůli a trápí se tam. Někteří z nich eh, mají sice vlastní domovy, ale těžko se v nich pohybují a místo toho, aby dostali asistenty, kteří jim to umožní, tak eh, jsou přemysťováni do institucí. A to je určitě pro proti lidským právům. A země, které to tak dělají, činí tak s dobrým úmyslem na tvrdí, že jim takto napomáhají k nezávislému životu. Já myslím, že eh, víme, jak to ve skutečnosti je a můžete se také podívat na eh, příští rok naše webové stránky. My eh, vidíme, jak to vlastně je. Často se stává, že třeba postižené lidé chtějí studovat, dostanou eh, stipendium pro studium v zahraničí, ale prostě nemohou jít, poněvadž to eh, stipendium už jim nepokryje eh, zvýšené náklady na mobilitu. Domníváme se, že právě toto by mělo být zohledněno ve všech evropských fondech, třeba v rámcovém programu pro výzkum a vývoj. Je to, je to obtížné, ano, možná, že také Eh, hotely by mohly eh, něco více v tomto směru dělat. Takže my tady voláme potom, aby eh, byl schválen European Accessibility Act, také rezoluce, o které budeme brzy debatovat a hlasovat. Nicméně je třeba, aby eh, ta otázka eh, diskriminace eh, byla více vytažena na světlo. Jedině tam, kde se bude trestat, tak tam se budou příslušné země více starat o plnění těchto závazků. Další řečník Bors, za Mezinárodní federace pro závažné mentální choroby. Eh, děkuji, děkuji vám eh, za to, že mohu své, jménem své organizace zde promluvit. Eh, zastupujeme 200 tisíc lidí a jejich rodiny, lidí, kteří mají právě toto postižení. Díky, tedy během tohoto roku aktivního stárnutí a mezinárodní solidarity, vzhledem k tomu, že příští rok je rokem evropských občanů, věnovali jsme se otázkou stárnu, stárnutí v případě právě takto postižených lidí. Co je Já to za hledám, hledám. Eh, tito lidé eh, vlastně založili svoji organizaci a ukazují nám cestu do budoucna. Eh, zde čelíme čím dál tím větším eh, bariérám přístupu k různým funkcím společnosti a je to závažná věc. Jsme tedy pionýry a vykonáváme práci pro příští generace. Ehm, takže máme, máme eh, dokument, který se nazývá Vaše návratnost investic První věc, kterou je třeba ze strany politiky udělat, je eh, uznat situaci postižených z hydrocefalií a spinální firm. Eh, lidé, kteří eh, jsou takto postižení, obvykle, obvykle mají tady potřebují přístup multidisciplinární, multidisciplinární péči a jenom málo kterým se skutečně dostává. Pouze tehdy, když bude eh, tato potřeba uznána, budeme moci eh, komunikovat o skutečně o potřebách lidí s hydrocefálií a rozštěpem páteře. Do no, adesso la parola a Teresa Palaiwan. Teď eh, další řečník ze Španělska, španělský výbor zástupců osob s postižením na dvě minuty. Buenas tardes, eh, muchas gracias. Dobré odpoledne, děkuji vám, pane předsedo, paní předsedající. Chtěl bych eh, začít vyslovením vděčnosti za to, že hm, máme možnost se zúčastnit na tomto fóru lidé s postižením v Evropské unii přímo trpí v důsledku krize. Není to pouze finanční a ekonomická krize, je to krize také sociální. 2. prosince v poprvé v historii našeho hnutí jsme uspořádali v Madridu o pochod lidí s postiženým, které, který podle policejních údajů zaznamenal více než 90 tisíc účastníků. 90 tisíc z více než 7 tisíc organizací, které reprezentují 4 miliony, více než 4 miliony postižených Španělů. Nerovnost, chudoba a sociální vyloučení, ty ovlivňují sice všechny lidi, ale zejména sociální soudržnost. Nám se podařilo sjednotit naše úsilí a vedoucí představitelé našich organizací se sešli, aby vytvořili celostátní platformu eh, pro tuto problematiku. Je to rozsáhlá platforma, eh, které se účastní mnoho minorit a celkem reprezentujeme více než 9 milionů občanů. Je opravdu nezbytné podporovat sociální investice, investice do lidského kapitálu a sociální soudržnosti. Není pochyb, že toto sehrává důležitou roli, jak všichni vědíte. Hlavní oblasti, kde pracujeme s inovativním a sociálním zaměřením, to se týká vzdělávání, školení, sociální vzdělávání, sociální inkluzi, v mnohých oblastech jsou právě lidé s postižením eh, v první linii těch, kdo jsou postižení, eh, ohrožení vyloučením. A my tady potřebujeme pomoc Evropy a všech členských zemí. Více než dřív potřebujeme jasné politiky a opatření a nástroje, které nás ochrání, eh, které budou garantovat práva, která jsme si tak těžce vybojovali a potřebujeme také pomoc evropských sociálních fondů. Děkuji vám. Dobře, ze Španělska se teď přesuneme do Švédska. A slovo dostane pan Lars Lindberg ze Švédské federace pro postižené osoby. Dvě minuty. He's not here. Jo, God dag. Jag heter... Dobré odpoledne. Mé jméno je Van Van Vier a jsem předseda jsem tedy místo předseda a zastupuji našeho předsedu. Já chci říci, že zastupujeme 8 milionů postižených občanů z celé Evropy. Otázka je, co všechno můžeme dosáhnout. Máme znalosti, zkušenosti, mm, máme expertizu. Já bych chtěl poukázat na text Evropské úmluvy, která hovoří jasným jazykem. Když se podíváte na článek číslo 4, to jsou obecné závazky, nebo bod 3, kde se hovoří o konzultacích. Tak já myslím, že každá instituce, každý stát v rámci Evropské unie by nás měla považovat za experty. To bych chtěl zdůraznit, poněvadž my tady hovoříme o svobodě pohybu, a e, plném užívání občanských práv a že tady je třeba, abychom odstraňovali překážky. Svoboda pohybu je úhelným kamenem politické spolupráce v Evropě a de facto byla předpokladem pro to, aby e, členské země mohly eh, spolupracovat. Ani skutečně musí udělat něco pro odstraňování těchto bariér eh, v cestě volného pohybu. Když se podíváte na bariéry, kterým čelí eh, pracovníci a tak dále, to skutečně je velice na úkor konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie má tedy významnou roli v podporování pohybu a svobody pohybu pro své občany eh, je třeba tedy mít eh, příslušné eh, standardy a jak si je třeba silněji procesovat různé aktivity, které budou podporovat například univerzitní vzdělávání, tak abychom mohli plánovat a mohli podporovat iniciativy, které zde jsou. Na základě strategického výzkumu a specifických investic, investičních fundů a tak dále, eh, můžeme skutečně eh, podpořit inkluzivní plánování. Švédská delegace by zvláště ráda zdůraznila to, že Evropská unie eh, musí převzít více zodpovědnosti za mezinárodní standardizaci univerzální vzdělávání, eh, které by mělo být eh, základem. Je třeba, aby tyto pohledy byly lépe zapracovány do eh, normativní práce a je třeba zajistit to, aby evropské strukturální a výzkumné fondy urychlily investice do inkluzivní společnosti. A to bychom chtěli také připojit eh, k zápisu a děkuji vám za slovo. A la teď má slovo eh, předseda Evropské eh, unie neslyšících na tři minuty. Hello everyone. Dobré odpoledne. Já uh, budu mluvit znakovým jazykem. Představuji tady Evropskou unii hluchých a všechny uh, státy Evropské unie uh, plus Norsko, Švýcarsko a Island. My jsme My jsme provedli průzkum, kde jsme získali 500 odpovědí. 85 těchto mm, odpovědí je od neslyšících nebo lidí se zbytky sluchu, lidí, kteří používají znakový jazyk. A nejzajímavější e, jsou data o používání tlumočníků do znakového jazyka. 50% řeklo, že kvalita tohoto tlumočení byla velmi nízká, 42% řeklo, že je jich příliš málo v Evropě, což znamená, že mm, volnost a svoboda pohybu není pro neslyšící. A svoboda pohybu je důležitá e, pro všechny, mm, ovšem k tomu je potřeba možnost e, využívat služeb znakových tlumočníků. Takže v zásadě to znamená, že pokud si přejeme mít skutečnou svobodu pohybu, tak potřebujeme skutečně mm, dobrou horizontální legislativu, která eh, dá přístup eh, k tlumočení na evropské i na národní úrovni. Potřebujeme standardizaci školení eh, tlumočníků do znakového jazyka po celé Evropě. To znamená, že eh, my, jakožto uživatelé znakového jazyka v Evropě, je nás 800 tisíc v Evropě a máme eh, k dispozici asi jen 6 tisíc tlumočníků do znakového jazyka, takže je zevné, že se s tím musí něco dělat. Potřebujeme k tomuto dobrou legislativu a kvalitní školení pro tlumočníky. Abychom mohli všichni využívat svobody volného pohybu v Evropě. Děkuji. La parola la signora Letizia. Teď dám slovo eh, paní Letici Petitjan eh, z francouzské rady pro osoby s postižením na dvě minuty. Merci. Uh, eh, bon... Děkuji. Přeji všem dobrý večer. Já tady zastupuji mladé se zdravotním postižením a my bychom si přáli aby eh, byla dávána větší pozornost eh, našim potřebám, našim očekávání, a to ve všech politikách, které Evropská unie vytváří. V oblasti vzdělávání bychom si přáli eh, nějaké záruky naší rovnosti s ostatními studenty nebo stážisty. Co se týká tedy přístupu ke vzdělávání. Chtěli bychom mít přístup ke všem možnostem, které mají ostatní mladí lidé. My se totiž potýkáme se spoustou překážek, eh, co se týká volnosti pohybu. Eh, máme mnohem menší eh, možnost cestovat, studovat, vzdělávat se a pracovat. Takže si myslíme, že kdyby Evropský parlament se o toto zasadil, mohli bychom se lépe účastnit ve společnosti, jak na aktivitách volného času a sportu, tak na fungování společnosti jako takové. Myslíme si, eh, že tohle je naprosto zásadní, protože je to v podstatě jen vyjádření základních práv a svobod. Je velmi důležité, a tím to uzavřu, je důležité lépe rozvíjet sociální dialog s mladými lidmi, abychom jim umožnili se účastnit jako skuteční aktéři při budování a rozvíjení evropské politiky, která bude opravdu inkluzivní pro Evropu otevřenou pro všechny. Děkuji. Teď dám slovo kolegyně Martině Anderson na dvě minuty. I would first of all like to thank the org- Já bych chtěla nejdříve poděkovat organizátorům za to, že se stavili tak úžasný program. Eh, je velice eh, znepokojivým trendem a věcí, kterou vidím stále více i u nás v Irsku, eh, že krize je používána jakožto záminka pro implementaci mnoha a velice drsných škrtů, které často ruší zcela zásadní financování, které je potřeba pro lidi s postižením. V severním Irsku jsou eh, veškeré dávky eh, pro eh, osoby s postižením rušeny, centra jsou zavírána a mnoho lidí, kteří předtím žili nezávisle, má teď s tímto problém. Je to velice důležité právě v krizi, přestože je krize, abychom zajistili, že ti, co jsou ve společnosti často nejvíce marginalizováni, byli právě chráněni a ne, aby zrovna na nich byly činěny škrty. Já jsem nedávno mm, eh, byla na zasedání parlamentu, jeden člen eh, byl na vozíčku a mě velice šokovalo, že v Bruselu, v centru města, jsme našli jen dvě restaurace, které byly schopny poskytnout přístup pro eh, vozíčkáře, a to jak do restaurace, tak na toalety v takzvaném evropském hlavním městě jsem eh, toto shledala jako opravdu velmi politováníhodné. Máme rok 2012, ne 1812, takže se zjevně musíme snažit mnohem více, abychom zajistili plný přístup všude pro všechny, aby i lidé s postižením mohli požívat svobody pohybu, které jim zajišťují smlouvy a které které jim umožní eh, žít důstojně, jak by měli. Děkuji. Teď je Niro Zolte, ehm, Maďarská eh, federace asociací eh, pro postižené osoby na tři minuty. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Dámy a pánové, Vážení eh, kolegové, situace osob eh, s postižením je různá. Jednak pokud jde o věk a dále také pokud jde o kulturu a zemi, ve které žijí. Velmi to závisí na společnosti, jak se eh, lidé chovají k lidem s postižením. A proto je velice důležitý signál úmluvy OSN o právech lidí s postižením. Je to velice důležitý signál. Já osobně jsem eh, také postižena ve věku eh, dvou let jsem špatnou eh, péčí, špatnou aplikací léku ztratila sluch. A maďarský znakový jazyk nesměl být v minulosti používán. Náš jazyk, znakový jazyk nebyl uznán a také speciální pedagogové neakceptovali tento způsob komunikace a učili nás běžným způsobem. Jistě si dovedete představit, že jediný přístup k informacím byl možný pouze odečítáním z úst. Jistě víte, jak je komunikace v životě každého člověka důležitá, protože komunikace pokládá základy k osudu člověka, je cestou k budoucnosti. Když dítě, které dobře slyší, eh, jde do školy, tak toto dítě hovoří eh, naprosto korektně mateřským jazykem a na základě mateřského jazyka je potom dítě rozvíjeno. My mu poskytujeme podněty. Eh, a u nás je to jinak. My jsme rodiče, kteří neslyší a mají děti, které slyší. A náš mateřský jazyk není jazyk našich rodičů. Učíme se od sebe vzájemně. Náš jazyk jsme se naučili tajně a díky tomu jsme se mohli stát součástí kulturně jazykového společenství, ke kterému samozřejmě patříme a proto je tato umluva nesmírně důležitá. Musíme eh, podporovat výuku znakového jazyka a musíme podporovat osoby eh, s postižením, nedoslýchavý a nebo neslyšící musí být podporováni. Potřebujeme příslušné zákony, příslušný zákonný rámec, díky kterému bychom eh, mohli využívat naše práva. Máme nejrůznější úmluvy, eh, právo na vzdělání, veřejné vzdělávání, a musíme se připravovat na vzdělávání. Trvá nám to mnohem déle než jiným. A zařízení, která jsou integrativní nebo neintegrativní, musí přijmout nové metody. Je třeba nové metodologie vypracovat a Samozřejmě na to všechno potřebujeme zajištění finančních prostředků. Hospodářská krize náš úkol nezjednodušuje ani realizaci Přesto fungují jazykové služby, eh, tedy mám na mysli jazy, eh, z znakového jazyka, je mnoho filmů z titulky a je mnoho neslyšících, kteří mohou studovat na vysokých školách, i když eh, patří mezi neslyšící i v Evropě. Je dobré, že jsme na správné cestě, to je důležité. Musíme ale nalézt ty, kteří budou na této cestě cestovat s námi a kteří nás podpoří. Děkujeme vám za pozornost. Allora, prossima oratrice. Další řečnice je Corinne Clement za Evropskou platformu vlastně zastoupení na 4 minuty. Bonjour. Dobrý den, jmenuji se Corinne Clermont a pocházím z Francie. Dnes tady zastupuji EPSA, což je Evropská platforma pro auto reprezentanty, no, což jsou osoby, e, kteří jsou duševně postižení a kteří hovoří o svých právech a potřebách. Společnost v Evropě Eh, podílet se na společnosti v Evropě, to znamená také volit v evropských volbách. Všichni postižení musí mít právo volit. Volby musí být eh, zpřístupněny eh, i pro nás. To neznamená pouze bezbariérový přístup do volebních kanceláří. Je potřeba, aby volební programy byly přijatelné pro všechny, i politiky. Musí být snadno srozumitelné a potřebujeme informace ke všem volbám, abychom pochopili, oč v nich běží. Jsme plnoprávní občané a proto musíme být informováni, abychom mohli plnit naše občanské úlohy. Musíme také pomáhat postiženým osobám kandidovat ve volbách. Proč jednoho dne by eh, nemohla být členem Evropského parlamentu také eh, třeba i Eh, duševně postižená osoba. Ehm, existuje určitý program eh, v tomto směru a bylo by dobré, kdyby evropští poslanci si vzali 10 minut na to, aby si přečetli příslušný text k tomu a eh, seznámili se s někým z našich zástupců. Děkuji za pozornost. La facoltà la signora Isabel Bayonas. Má slovo paní Isabel Bayonas Zerbara, španělský výbor zástupců osob s postižením na dvě minuty. A ah, dos minutos. Estimados colegas, el pream... Vážení kolegové, Úvodní část úmluvy o uznání lidských práv hovoří o tom, jak důležité jsou rodiny význam mužů a žen, eh, kteří pečují o postižené. Já patřím k ženám, které se vzdali všeho, abych eh, duší a srdcem pečovala o mého autistického syna. Nesmíme zapomínat eh, na postižené, ale ani na rodinné příslušníky. To je velmi důležité, protože ty potřebují příslušnou sociální podporu, služeb, zdravotní služby, Eh, přístup k bydlení a další věci. Také uznání a ocenění pro ty, kteří obětují svůj život péči o postiženou osobu. Víte, že rodiny, rodinné služby a pečovatelské služby eh, usilují o to, aby občané měli stejná práva jako všichni ostatní, aby měli právo na důstojnost a na respekt. Fakulta signora Varadi Simon. Paní Varadi Simon Suzan, Národní federace eh, Maďarska. Pro osoby s dvě minuty. Köszönöm a szót. Nagyot hallóként képviselem a Magyarországi nagyot hall... Tak děkuji vám. Já zastupuji Národní združení neslyšících a Eh, občanů s poruchami sluchu. Eh, my hovoříme o dostupnosti a o překážkách, které jsou fyzického charakteru, ale tady je třeba eh, vzít úvahu ještě další aspekty. Například, už jsme mluvili o tom, že občas chybí naslouchací smyčky mm, pro naslouchátka. To by bylo velice Eh, důležité. A důležité je tedy také třeba osvětlení a tak dále. A i fakt, že takovéto věci zachraňují životy. My totiž potřebujeme přístup k informacím a vzdělání. A to znamená, že ve školách chceme, aby veškeré vyučování bylo překládáno do znakové řeči. My tedy musíme mnohé zdokonalit. Chinos, což je naše asociace, naše združení, mm, získává třeba 4 miliony finanční podpory pro videotlumočení. Potřebujeme další technické přístroje, které nám pomohou. Jako daňoví poplatníci se můžeme stát přínosnými členy společnosti, pokud nás podpoří maďarský stát finančně. Protože potřebujeme eh, je podpořit například eh, v rehabilitačním školení, potřebujeme eh, se učit odezírat certu, potřebujeme se lépe vyznat ve společnosti, na to potřebujeme samozřejmě určitou podporu a je třeba zajistit, aby skutečně se to stalo celospolečenským cílem. Facultad di parlare José Manuel. Teď José Manuel González na dvě minuty. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Dobré odpoledne a děkuji vám za pozvání k účasti. Já bych chtěl eh, obrátit vaši pozornost k něčemu, co považuji za velmi důležité. Zde v Evropském parlamentu usilujeme o rovnost a překonávání bariér, ale domnívám se, že si musíme uvědomit, co všechno to znamená, tato opatření, zejména pokud se týče mediální práce. My tady na jedné straně musíme podporovat přístup k novým technologiím pro všechny občany a za druhé je třeba pozbuzovat média, aby také ona zaměstnávala postižené lidi. Dále je třeba eh, reflektovat eh, realitu, eh, kterou je, jsou organizace, které zastupují 80 milionů postižených v Evropě. Bez toho skutečně v Evropě nebude rovnosti. Adesso,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 today. Eh, A teď eh, přijde k eh, předsednictví Cecilie Wittstrom, která je místopředsedkyní skupiny pro postižené, moje kolega. A také bych tady pozval pana předsedu interskupiny Adama Košu, aby si tedy přišli sednout sem v předsednictví. وذاك حيواني بك Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem Cecilie Wikström, jsem od roku 2009 eh, poslankyni tohoto parlamentu a místo předsedkyni skupiny pro postižení EGD je eh, členem také náš kolega Koša. Eh, jsem velice ráda, že tady vidím své své spolupčany ze Švédska. A taky tady vidím řeky, no to je skvělé, že vás tady tolik vidím. I hope that you all have had a fruitful day in parliament. Doufám, že jste měli plodný den, jste v parlamentu. Já jsem eh, se před třemi lety stala poslankyní tohoto parlamentu a předtím jsem byla sedm let ve švédském parlamentu, jak říkám, jsem místo předsedkyní skupiny pro postižení a eh, jsem velice ráda, že jsme eh, jsme dosáhli spousty věcí a že mohu spolupracovat s takto odhodlanými lidmi. Těch témat je tolik a ne každý se může zabývat vším. Nicméně já se zabývám otázkou nezávislého způsobu života. V této souvislosti jsem eh, šťastná a hrdá na to, že jsem ze Švédska, poněvadž Švédsko je jediné, jedinou zemí na světě, kde právo na osobního asistenta je prostě právem jednotlivce. Eh, také neklademe eh, důraz na, na eh, jaksi podmínky intelektuální či mentální postižení. Eh, mnoho postižených má tedy právo na osobní asistenty. My jsme se nedávno eh, bavili o tom, jak čelit té institucionalizaci, která nyní probíhá v Evropě Jde o samozřejmě e, rušení takových těch e, gigantických ústavů, jenomže než je e, uzavřeme, tak je třeba najít alternativní úpravu. Jedno řešení to prostě nezvládne. Pro některé lidi je řešením osobní asistent. To je možná jediné jediný způsob, jak dosáhnout nezávislosti. Nevím, jestli znáte moderní film, ale před pár týdny vyšel eh, jeden z nich a právě bylo to o nezávislém způsobu života. Jmenovalo se to Lesatu Šábl. Já vám můžu doporučit tento film, pokud jste ho neviděli, je skvělý a eh, je také eh, důležité pro mladé lidi, aby pochopili, o co tady jde. Kromě toho, my tady hovoříme o naplňování umluvy OSN o právech osob s postižením v době krize. Tak není žádným tajemstvím, že v době ekonomických potíží to odskáčou právě ti nejzranitelnější. Nicméně naše závazky platí stále, a to i v během krize. V době blahobytu i v době chudoby ten závazek zůstává nezměněn. A chci říci, že zejména v obtížných obdobích eh, musíme zajistit to, aby nikdo nezůstal stranou. To se samozřejmě snadno řekne a hůř dělá. Nicméně, pokud tento problém eh, postavíme na prominentní pozici v naší agendě, jako to děláme dnes, a když prokážeme, co se stane, když toto budeme zanedbávat, tak to potom stížíme úsilí těch, kteří se snaží vyhýbat těmto otázkám. Mně osobně se líbí slogan Nic bez nás. To je skvělý slogan, já e, určitě vím, že ho znáte a vím, že mnoho lidí se jim řídí. Vy jste totiž experti, ti hlavní experti v této věci. A já jsem politička, takže mým závazkem a také mou velkou inspirací je naslouchat vám. Naslouchat vašim expertním názorům a přebírat také vaše pohledy na věc pokračujte v tom, pokračujte eh, v šíření svých pohledů, poněvadž mnozí vám naslouchají a bez vás prostě nic nezměníme. A to říkám celým srdcem. Eh, klepejte na, na, te, na naše dveře, buďte neodbitní, ale hlavně s námi dále komunikujte. Děkuji vám za pozornost. A teď dám zase s potěšením slovo panu Vardaka Stanisovi, který povede hlasování. Děkuji, děkuji. Ze všeho nejdříve, co se týká vašeho velmi důležitého prohlášení, které jste tu přednesla. Těšíme se na silnější a plodnější partnerství s vámi všemi tady v Evropském parlamentu. Jak už jsem říkal, Evropský parlament byl od samého začátku nejen uh, velmi důležitý spojenec a naše velká podpora, ale také naše nejdůvěryhodnější podpora. A myslím si, že hlasování bude snadné. Protože, jak dnes ráno vysvětloval Pat Clark, veškeré konzultace proběhly už předtím. Takže vy jste teď dostali text. My jsme udělali, co bylo v našich silách, abychom všechny vaše komentáře do něj zapracovali, takže už tady eh, zůstává jenom otázka na vás, zda ten text přijímáte nebo ne. Takže já se zeptám, je někdo z vás proti? Proti tomu usnesení, o kterém jsme jednali v posledním měsíci. Přihlašte se. Ne tak vidíte. Hmm, je tady můj kolega. Kde se zdržuje hlasování? Nikdo? Výborně. Takže usnesení bylo Jednohlasně schváleno. It, it, it will not be, it will not be. Ovšem jde tady jen o to usnesení. Odpovídající orgány EDF ve spolupráci s našimi členy skrze konzultace eh, vytvoříme plán eh, pro uplatnění toho usnesení. A je samozřejmě na nás všech, abychom si usnesení odvezli zpět domů a abychom ho využili všude na všech úrovních. Potřebujeme na osobní úrovni i na evropské úrovni toto uvést v praxi. Já vám velmi děkuji a dám slovo zpátky Cecilie. Děkuji vám. Usnesení tedy bylo jednomyslně schváleno. Já už se těším, až si to budu moci přečíst a strávit to v příštích dnech. A teď je tedy čas na, eh, na závěrečné prohlášení pada Adama Koši, eh, mého kolega, mého přítele. Takže máte slovo. Děkuji vám. Vážení kolegové, vážení účastníci, velmi tvrdě jsme dnes pracovali a myslím, že to bylo opravdu úžasné moci se tady setkat a vyměnit si názory za zhruba pětisty eh, zástupci lidí s postižením. Pocházíte eh, z mnoha zemí, mohli jste nám tady říci o problémech, se kterými se potýkáte a já si myslím, eh, že to byl dnes velice že to byla velice důležitá událost, eh, protože se nám podařilo naše myšlenky sepsat. Já se pokusím tady stručně shrnout to, co považuji za nejdůležitější závěry dnešní práce. První věc, kterou bych chtěl říci, je, že předseda Evropského parlamentu řekl velice jasně, dnes dopoledne, když jsme zahajovali eh, zasedání dnešního parlamentu osob s postižením, velice jasně řekl, že se zvyšuje počet lidí, eh, kteří žijí pod Prahem chudoby a bohužel velká část eh, lidí se zdravotním postižením patří do této skupiny. Takže my zjišťujeme, co se dá očekávat v legislativě v příštích letech, čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Politika soudržnosti, výzkum, rozvoj, zadávání veřejných zakázek. Ve všech těchto oblastech musíme věnovat pozornost situaci osob s zdravotním postižením. Musíme se snažit vytvářet legislativu, která pro ně bude adekvátní. Další věc, která to byla řečena, je, že eh, v těchto právních ustanoveních eh, která vytváříme, je třeba také zajistit, že budou povinná, že budou závazná, aby mohla být implementována, abychom mohli eh, dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. No, předseda EDF, pan Varda Kastany, se ve svém otvírajícím prohlášení mluvil o, o eh, dvou velmi důležitých otázkách, které bych chtěl také zdůraznit. Myslím si, že to bylo důležité a chci to říct si znovu, že mm, ta stará řešení už nefungují. Potřebujeme nové technologie, nový způsob, jak eh, spolupracovat, nová řešení. Bylo také řečeno, že každý z nás, včetně eh, nás, jakožto členů Evropského parlamentu, na interskupině pro postižení eh, procházíme balíček právních opatření, která by měla zajistit dostatečnou přístupnost. Protože to je opravdu nutné. A v diskuzi, která potom následovala, jsme si vyslechli spoustu eh, zajímavých nápadů a připomínek. Já samozřejmě teď nemám čas na eh, to všechno projít, ale myslím si, že mnoho z nich si zaslouží být tady obzvláště zdůrazněno. Jedna věc je velice důležitá, Evropský parlament by se tím měl zabývat, je, že musíme eh, postižné lidi zahrnout eh, do zákonodárného procesu, protože jinak ta právní ustanovení nebudou důvěryhodná. V budoucnosti musíme věnovat větší pozornost eh, mnoha věcem. Zaměstnanosti, vzdělávání, a přístupné služby. To jsou všechno velmi důležité oblasti. Zdůraznili jsme to už několikrát. Řekli jsme, že tyto oblasti jsou velice důležité, když zajišťujeme, aby osoby s postižením byly plně integrovány. Samozřejmě, že jsme také mluvili o umluvě OSN o právech postižených osob Mluvili jsme o tom, jak důležité je ji implementovat jak na evropské, tak na národní úrovni. A závěrem bych chtěla zdůraznit několik eh, bodů, jak eh, postupovat v budoucnosti, jak eh, dosáhnout našich cílů i na národní úrovni. Tak první základní princip je, že bychom neměli ehm, pojímat ehm, pomoc eh, postiženým osobám jako charitu. Já si myslím, že je velmi důležité, aby eh, v těch různých směrnicích, například u právech pasažérů a v dalších, ehm, byla skutečně jednotná ustanovení, která povedou k harmonizaci a která budou postižené osoby pojímat eh, stejným podobným způsobem. Hm, také jsme tu zmínili situaci postižených žen. Mluvili jsme o obětích zločinů, mluvili jsme o vyšším vzdělávání, dalším vzdělávání tam je možností pro postižené osoby velmi málo. Také jsme mluvili o rozhodovacím procesu, o tom, jak pomáhat dětem eh, s postižením, jak eh, jim zpřístupnit vzdělání, odstranit překážky. Mluvili jsme tady o soudních případech, které se dotýkají otázek eh, zadávání státních zakázek. Já jsem přesvědčen, že Během dnešní diskuze jsme zmínili v podstatě všechny aspekty a oblasti našeho života. Já bych chtěl zdůraznit skutečnost, že před rokem Evropský parlament eh, na eh, výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti schválil nelegislativní usnesení o mobilitě osob se zdravotním postižením a jejich integraci. Dnes jsme na to několikrát odkazovali. Naříkali jsme, že tato zpráva je důležitá. A já jsem byl velmi poctěn, že právě já jsem mohl sestavit tuto zprávu. Spolupracoval jsem se 34 členy parlamentu. Účastnil se toho také eh, různí zástupci organizací eh, pro postižené. i v budoucnosti bychom měli zajistit, že základní princip všeho, co děláme, je účast eh, postižených osob ve společnosti. Všichni se těšíme na ten takzvaný akt evropské přístupnosti. Pan předseda EDF také zdůraznil eh, důležitost eh, tohoto zákona. No já bych řekl, že před rokem to bylo řečeno, že komise předloží k tomuto zákonu návrh. Zatím k tomu ale nedošlo. Já si myslím, že bychom namísto toho měli zajistit, aby ten zákon skutečně zarobil na stole, aby byl detailnější, abychom se zbavili těch vágních právních eh, ustanovení. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dnes schválit usnesení. Nevím ještě, jaký je jeho přesný obsah, ale jsem si jist, eh, že obsahuje spoustu velmi důležitých a závažných návrhů. A skrze naší interskupinu parlamentu budeme moci zahájit o tomto diskuzi na půdě parlamentu. Doufáme, že výsledkem tohoto bude vytvoření usnesení, které vyzve jasně komise a členské státy, aby vzali v úvahu potřeby osob s postižením, když předkládají návrhy. Bylo to už řečeno, já bych to rád zdůraznil, že teď přijmeme eh, rozhodnutí na příštích sedm let bude se jednat o tom, jak budou využívány strukturální fondy a další finanční prostředku. prostředky zítra a pozítří. Dojde k velmi nesnadným jednáním a myslím, že mohu s důvěrou říci, že členové Evropského parlamentu a vyjednávací delegace bude jasně podporovat práva osob s postižením. To je povzbudivé. Ale no, jak jsem říkal, další návrhy budou důležité i v budoucnosti. Je třeba, je pro nás naprosto zásadní moci vyjádřit svůj názor, protože jinak Evropský parlament a jeho politika nebude dostatečně důvěryhodná. Bylo pro mě ctí s vámi pracovat. Děkuji. Adam. Uh, děkuji, Adame. A děkuji e, za tu významnou práci, kterou odvádíte. A věřte tomu, že i když odsud odejdete, tak vaše myšlenky a inspirace zůstanou v tomto parlamentu a budeme následovat uh, vaši cestu v příštích eh, dnech. Obracím se také na ty, kteří jsou v sousedních eh, sálech a poslouchají a nejsou zde. Přeji vám všem mnoho štěstí. Už mi nezbývá, než tuto konferenci uzavřít eh, a učiním tak tím, že bych vám řek, ocitovala mého oblíbeného básníka. Language. And next year's language await another word and to make an end Minulé slova patří minulosti a budoucí jazyk čeká budoucnost a koncem začíná něco dalšího, to jsou slova T.S. Eliota a za mě je to konec a přeji vám opravdu šťastné Vánoce, eh, šťastný nový rok a nový začátek v práci, kterou děláte příští rok. A tím předávám slovo panu Janes Valda Kastanisovi, který, který uzavře tuto konferenci. Děkuji. Byl to opravdu působivý den. Den plný odhodlání. Den, kdy jsme vyslali jasný, eh, silný a hlasitý signál, signály pro vůdce Evropské unie a pro eh, čelní představitele našich zemí signál o tom, že my, lidé s postižením, nebudeme tolerovat a akceptovat to, že jsme prvními oběťmi úsporných opatření. Úsporná opatření považujeme eh, za porušování eh, práv, která byla potvrzena podepsáním umluvy o osobách s postižením. Tento den je historickým dnem. Většina z nás, pokud ne všichni, si eh, pamatujeme, že před pěti lety 1. října jsme evropským institucím předložili 1,4 milionu eh, z podpisů, které jsme naspírali v členských státech Evropské unie. A tehdy i nyní požadujeme, aby Evropská eh, unie eh, vykořenila diskriminaci a aby přijala všechna nutná opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby byla eh, chráněna a podporována práva osob s postižením. Je to důležitější v současnosti, než to bylo kdy v minulosti. Je důležité, aby se tak stalo, protože v současnosti Evropská unie prochází velice obtížným, turbulentním obdobím. Ve velmi, eh, nacházíme se ve velmi hluboké ekonomické a sociální krizi. Mnozí z nás, pokud ne všichni, Eh, zažívají, že se z toho stává i krize pro lidská práva. Minulý rok, 6. prosince, první setkání eh, k této příležitosti osob s postižením se eh, tedy konal a společně s EDF instituce diskutovali o tom, jak můžou být implementována eh, pravidla k postižení v Evropské unii. A eh, usadili jsme další kroky a dnes jsme se tady sešli. Ovšem byly přijaty také další závazky, které instituce budou muset naplnit a Eh, vůdci institucí vědí, eh, že jeden z charakteristických prvků EDF je, že nezapomínáme. Nezapomínáme. A proto do příštího roku vězte, eh, a toto jsou závěry z naší diskuze, pokud je o příští rok, vyzýváme kolegium eh, komisařů, tak jak slíbil pan Barroso, aby diskutovali o provádění pravidel eh, pro osoby s postižením, aby to projednali v Evropské komisi. A, a také se těšíme eh, na další akci tohoto typu příští rok nebo za dva roky, protože bylo řečeno, že se tak bude dít každé dva roky. To znamená, že v prosinci 2014 se opět sejdeme. Během dnešního dne jsem udělal návrh eh, předsedovi socialistů a také místo předsedovi skupiny EPP Evropského parlamentu návrh aby eh, jsme eh, společně dohodli setkání eh, vůdců, pardon, předsedů politických stran v parlamentu, aby diskutovali o tom, na čem jsme se dnes dohodli, protože další charakteristika je, že pro naše problémy tady nejsou usnesení, Eh, ale my usnesení považujeme za závazky a je potřeba je provádět, takže rádi bychom si promluvili s čelními představiteli politických stran, jak práva postižených vyzdvihnout na přední místo programu nejenom parlamentu, ale celé Evropské unie. Důležité legislativní iniciativy musí být příští rok přijaty o strukturálních fondech, eh, pomoci a dalších věcech. A je také potřeba přijmout legislativu o postižených. A očekáváme eh, akt o eh, přístupu pro postižené a další akta, která budou zaměřená na naši problematiku. Příští rok bude rokem, kdy začneme provádět usnesení, na kterém jsme se zde dnes dohodli. Vážení kolegové, vážení přátelé, chtěl bych poděkovat těm, kteří velmi intenzivně pracovali na tom, aby se tento důležitý den uskutečnil. Chtěl bych opět poděkovat eh, předsedovi Evropského parlamentu za to, že nás Evropský parlament podporuje politicky, finančně, administrativně. Děkujeme za to, že nám dali k dispozici tyto prostory na naše setkání. Chtěl bych poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu, kteří eh, dnes eh, přišli mezi nás. Velmi aktivní účast členů interskupiny pro postižení a také předsedovi, předsedy eh, této skupiny eh, pana eh, Koža. Členové sekretariátu Evropského fóra pro postižené osoby velice tvrdě pracovali na tom, aby se tato událost mohla uskutečnit. A já bych jim chtěl poděkovat. Děkuji také poslancům Evropského parlamentu a také členům národních organizací a EDF kteří vyslali své delegace. Chtěl bych poděkovat také tlumočníkům, nejen za to, že nám pomohli v komunikaci. Děkuji všem a děkuji také za to, že s námi byli trpěliví. A závěrem bych chtěl také citovat Jedno páseň. Velmi často ji používám v podobných případech. Někteří žijí v temnotách, zatímco jiní žijí ve světle. A my je vidíme, eh, vidíme ty, kteří jsou v denním eh, světle, ale jsou zde i jiní, kteří jsou mimo světlo. Bertolt Brecht je naším posláním, naší povinností, eh, povinností hnutí pro eh, postižené na všech úrovních eh, dostat ty, kteří nám jsou podobní, na světlo, ven ze tmy. Přeji vám všem šťastnou cestu domů, šťastné Vánoce a nový rok. Nový rok, který bude aktivní a proaktivní. Vždy, kdy to bude potřeba, tak eh, vystupme na ulice. Musíme ukázat, že nejsme pasivní. Nejsme pasivní, nejsme těmi, kteří pouze přijímají služby. My jsme ti, kteří mají práva. Naše poselství je jasné, je mocné. Nic o nás bez nás. Děkuji.